Mes chers collègues, bonjour. Dobrý den, vážení kolegové. Chci eh, zahájit naši dnešní schůzi. Byla bych rád, kdybyste mě poslouchali. Paní předsedkyně zdraví i tlumočníky. Tlumočníci s námi budou až do sedmi hodin. A nejprve máme eh, na pořadu schválení Eh, program pro dnešní den. Pokud nikdo nemá žádné námitky, tak eh, ho považuji za schválení. Dále je to schválení zápisu z 19. 20. června 2017, pokud zase nikdo nemá připomínky. Nic, nikoho nevidím a tím pádem můžeme přejít k dalšímu bodu číslo 4. Souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtu 2018 a já bych jako prvnímu chtěla dát slovo našemu zpravodajovi, jestli pak tady je. Ano, je tady. Už vás vidím, pane Tošenovský. Potom dám slovo všem stínovým zpravodajům a potom všem ostatním, kteří budou chtít té debatě ještě vystoupit. A ještě také eh, dáme potom slovo Evropské komisi, protože bychom také rádi znali váš postoj. Připomínám, že Lhůta pro předkládání pozněcích návrhů je 18. července ve 12 hodin. A jsou tady dva typy pozněcích návrhů. Jednak návrhu stanoviska, potom k rozpočtovému návrhu. A také eh, pro pilotní projekty. Ty by měly sekretariátu na formulářích, které jsou k tomu určené. Všechny ty pozměňovací návrhy potom budou předloženy k hlasování 31. srpna. A začínáme debatu. Pane zpravodaj, prosím, máte slovo. Pane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 Alors faites-moi euh, un signe dans vos cabines. Oui, le pouce. Tout le monde met le pouce. Voilà. Alors euh, tout le monde a mis le pouce. Voilà, on peut y aller. Allez-y, okay. on reprend. <laughs> Okay. Takže zkusím třetí, jestli fungujeme. Vypadá, že překlad běží. Takže v rámci přípravy stanoviska jsme se snažili zapracovat i minulou debatu tady v, eh, okay, perfect. Eh, v debat, eh, zapracovat debatu tady v, ve výboru TRAN s panem Mureasanem, s v hlavním výboru pro rozpočet a snažili jsme se také zohlednit některé připomínky kolegů, které v této debatě zazněly a byly několikrát zdůrazněny. Soustředil jsem se proto eh, na následující eh, důležité oblasti. Za prvé, dnes opět zopakuji, že Connected Europe Facility je jeden z eh, klíčových programů pro financování společných projektů v dopravě a proto bychom měli zajistit jeho plné financování a neopakovat situaci tak, jako byly přesuny v rámci projektu EFSI. Za druhé, v návaznosti na financování projektů podpora prostřednictvím grantů je klíčová pro některé typy projektů, zvláště tam, kde se očekává, že bude nutno se obejít bez soukromých investic. Domnívám se, že bychom měli opakovaně vybízet k součinnosti mezi různými e, systémy financování, jako jsou e, CEF, EFSI a ESIF. Samozřejmě ale bychom neměli zapomínat na velmi významnou roli eh, soukromých investic právě v dopravě, eh, kde jsou velmi, velmi důležité. Za třetí jsem názor, že mezi hlavní priority našeho eh, výboru patří podpora pro zajištění propojení odlišných částí Evropy za pomoci železniční dopravě. Zde vidím přidanou hodnotu pro vysokorychlostní transnacionální sítě. Za čtvrté jsem přesvědčen o plném využití evropských navigačních systémů Galileo a EGNOS v oblasti dopravy, a to zejména z hlediska bezpečnosti. Byl jsem proto eh, překvapen, tak jako myslím mnohezí kolegové, eh, plánováním snížení rozpočtu proti minulému roku eh, o 9,6 Rozumím tomu, že v rámci finanční perspektivy byly pro jednotlivé roky v závislosti na realizaci programu Galileo navrženy různé části z důvodu tak, jak se celý projekt vyvíjí. Domnívám se ale, že bychom se měli snažit o konzistentní financování podobných programů s přidanou evropskou hodnotou a zejména v tomto kritickém období postupného spouštění systému vyčlenit pro Galileo dostatečný rozpočet a to se týká i financování agentury GSA a podpory aplikací v rámci Horizon 2020, tak jak zaznívalo v naší diskuzi. Eh, za páté a poslední bod, měl jsem také příležitost nahlédnout do zveřejněného dokumentu Evropské komise hodnotící návrhy pilotních projektů a akčních plánů a jsem eh, plně přesvědčen, že se zde najdou budoucí ještě určitě No, velmi úspěšné projekty. Chtěl bych poděkovat za pozornost a těším se na spolupráci v přípravě celého toho návrhu, tak jak již zaznělo i na minulé diskuzi zde ve výboru. Thank you very much. Merci, monsieur le Děkuji, pane eh, zpravodaji, a nyní dovolte, abych dala slovo stínovým zpravodajům. Pan Marinesku má slovo jako první. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și domnului Toșenovski pentru e, e, opinia. Děkuji, abych bych chtěl poděkovat panu Tošenovskému za jeho vystoupení. Soustředil se na mnoho důležitých aspektů, které podporuje náš výbor, nebo musíme podpořit pro rok 2016, 2018. Co se týká ten tedy těch transportních sítí, tak se domnívám, že musíme vyzvat komisi, aby plány, které přicházejí z členských států, byly řádně koordinovány a aby peníze z kohezních fondů byly dobře zpravovány v rámci jednotlivých členských států i mezi nimi. Musíme totiž dbát na to, zda projekty z některého státu jsou dostatečně způsobilé k tomu, aby se staly přeshraničními projekty, zda jsou kompatibilní s projekty v jiných členských státech. Není tomu vždycky tak, hlavně v oblasti železnice a peníze, které přicházejí z kohezní politiky, by měly být pro ty takzvané core nets je třeba podporovat Galileo. Agentura v Praze by měla být podporována. Projekty Galileo by teď měly být zdokonaleny a agentura v Praze potřebuje finanční podporu. A rovněž EGNOS by se měl využívat v celé Evropě. Mělo by to být možné a proto je nutné peníze distribuovat po celé Evropě i po Ukrajině a Severní Africe, tak abychom pokryli celé území Unie. Proto nám komise musí sdělit, jaké fondy budou členské státy poskytovat pro Dunajskou strategii, protože Dunaj musí být splavný po celé své délce. Musíme se rovněž postarat o Facilitate Connecting Europe, a to proto, aby i tento záměr byl dostatečně podporován tak, aby všechny fondy, které přitekly z Fondu pro strategické investice, mohly být pro Facility Connecting Europe využity. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Marinesku, a teď pan Ertuk má slovo. Thank you. First of all, I... Děkuji. Eh, především se musím eh, pana Krapiny, paní Krapiniovou, která je stěnovou zpravodajkou, musím omluvit. A proto já bych se měl snažit vysvětlit naše stanovisko jakožto socialistů. Nejprve mi dovolte poděkovat panu zpravodaji za práci eh, na eh, návrhu stanoviska k celkovému rozpočtu za rok, na rok 2018. Za naši skupinu bychom chtěli zdůraznit řadu priorit, které by měly být také v pozměňovacích návrzích. Zaprvé souhlasíme s tím, že je třeba zdůraznit, že e, rozpočet e, na dopravu a turistiku by měl být v souladu s růstem a zaměstnaností a těmito trendy v Evropské unii a dále také souhlasíme s tím, že je dobře e, financovat bezpečnost cestujících v různých eh, typech dopravy. A pokud o malé střední podniky, pak ty mají často eh, protíže se přizpůsobit digitalizaci a proto potřebují podporu. Navíc jsou tady projekty, které jsou spojené s eh, inovacemi a autonomním řízením vozidel. Ty je třeba také podpořit. Pokud jde o dopravní instruktorku, včetně přes hraniční infrastrukturu, pak to je nesmírně důležité pro volný pohyb osob, zboží a služeb, na čemž je založen jednotný trh. Proto je třeba věnovat finanční prostředky na údržbu eh, infrastruktury tak, aby odpovídala příslušným kreditům, aby se zajistila bezpečnost. Také jsme pro financování pilotních projektů a je třeba podporovat místní eh, turistiku a vůbec také chování lidí v situaci autonomního řízení. Znovu děkuji panu zpravodaji a doufám, že budeme mít příjemnou spolupráci na této zprávě. Děkuji, pan Telička má slovo. Uh, thank you, Madam Chair. Eh, děkuji, paní předsedkyně a dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Nejprve Eh, musím nejenom poděkovat panu zpravodaji, ale chci také říci, že bych eh, mohl téměř úplně se podepsat pod tímto návrhem. Připadá mi velice vyvážený a také se bere v úvahu to, že rok 2018 bude plným celým rokem, rozpočtovým rokem našeho mandátu. A proto si myslím, že je také velice důležité, abychom se soustředili na ty rozpočtové um, položky, které eh, se týkají evropské úrovně. A myslím si, že že pan zpravodaj sleduje přesně toto. Máme tady v podstatě stabilní čísla na CEF a také, pokud jde Elza, Cezar, Shift to Rail a nemusím snad ani zdůrazňovat, že i na hladké evropské dopravní systémy, hladce propojené. To je velice důležité. Také už tady vlastně kolegové zmiňovali Galileo. Já bych nerad opakoval, co už bylo řečeno, ale myslím si, že to také nám zajišťuje konzistentnost a prioritizaci. Tudíž, paní předsedkyně, omezil bych se pouze na jednu otázku v podstatě. A tam bych mě zajímala reakce komise. Totiž ptám se, proč návrh rozpočtu na agenturu European Rail je snížen a jak to obráží potřeby a také tu skutečnost, že máme čtvrtý železniční balíček. Tady bych skončil a velmi se omlouvám, protože si nebudu moci vyslechnout odpověď, ale učiní to moji kolegové, protože já jsem také zpravodajem věci, která se momentálně projednává ve výboru ITRE, proto prosím za prominutí. Děkuji vám, pane Teličko. Pan Kramer má slovo. Já výjimečně Eh, akceptuji, že odcházíte a nepočkáte si na odpověď. Já bych také chtěl poděkovat panu zpravodajovi. Já teď zastupuji eh, pana Aikouta, který tady dnes eh, nemohl být. Chtěl také poděkovat za spolupráci s vámi, za přeložení toho stanoviska. Máme tři věci, které jsme chtěli si k tomu. Za prvé jsou to ty cross-border sections, které už dlouho požadujeme. Teď se na to vyčlenilo 10 milionů pro ty cross-border sections Myslím, že bychom na to měli klást větší důraz, že je to priorita, přináší to evropskou přidanou hodnotu. A když členské státy vyčlení peníze na své národní produkty, tak by měly vyčlenovat i na ty evropské projekty. Další eh, jsou to noční vlaky. V Německu se teď eh, uvádí do provozu čím dál tím více nočních eh, vlaků, ale nevyplatí se a potom se postupně ruší, ale když se na to podíváme, kdyby to něco podobného probíhalo eh, v letecké dopravě, tak by se muselo zavřít 50% letišť, protože 50% eh, letišť také eh, je v deficitu, takže tady neplatí stejné podmínky. Nebo regionální letiště, k tomu komise říká, můžete klidně 10 let mít deficity, ale pokud byste měli v 11. roce, tak vás musíme zavřít. Takže prosím, aby něco podobného platilo i ty pro ty spoje na železnici. A třetí téma, je boj proti klimatu samozřejmě. Tady doprava hraje centrální roli, protože je to prakticky jediný sektor, kde od roku 1990 eh, emise neklesly, ale o 22% se zvýšily a eh, i tady předložíme pozměňovací návrhy v tomto směru. Obecně si myslím, že se zhodujeme, ale myslím, že bychom třeba v těchto věcech to mohli ještě posílit. A tím děkuji za Base Eichhauta. Děkuji, pane Kramere. Paní konečná. Napřed jste měla být na řadě, vy, já se vám to omlouvám. Teď máte slovo. Děkuji paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové. Také já se dovolím poděkovat kolegu Tošenovskému za velmi podnětný opinion ke zprávě o souhrném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018. I my se samozřejmě již díváme na možnosti podat pozměňující návrhy, ale chtěla bych v tuto chvíli primárně ocenit některé základní body zprávy. Jsem velmi ráda, že v textu zazní kritika škrtů v rámci TNT. Správně zaznívá, že nástroj pro propojení Evropy je životně důležitým nástrojem se značnou přidanou hodnotou na úrovni Unii pro optimalizaci dopravní sítě v celé Unii, v jejímž rámci budou propojeny nebo modernizovány nové a stávající dopravní infrastruktury. Zdůrazněno rovněž je, že je třeba dále podporovat projekty vysokorychlostní železniční dopravy spojující západní a východní části Evropy co čtu s velkým povděkem. Musím říct, že mi potěšila také pozornost věnovaná systému Galileo a systému EGNOS, a to zejména ve vztahu k dopravnímu systému, zejména z hlediska bezpečnosti mimo jiné v letecké, silniční, železniční a námořní dopravě. Jsem ráda, že jsme spolu s kolegou Tošenovským přesvědčeni o zásadní úloze tohoto programu a o nutnosti jeho efektivního financování. Snížení prostředků o 7,6 je stručně řečeno trestuhodné, a musíme se snažit i zde na výboru zjednat nápravu. Jsem velmi ráda za to, že je odmítnuto, aby nová předvolební iniciativa EPP Interrail ohrožovala rozpočtové položky v okruhu 1a související s oblastí dopravy a s dalšími oblastmi důležitými pro konkurenceschopnost Unie a její růst. Jsem si jistá, že mladí lidé ocení možnost procestovat Evropu, než se vrátí do svých domovů, aby se nahlásili na úřad práce jako nezaměstnaní či budovali svoji kariéru jako ne- neplacení stážisté, či případně upadli do pasti nových nevýhodných smluv. Doufám, že si EPP je vědoma toho, že pokud chce rozdávat ohlodané kosti, neměla by tak činit na úkor konkurenceschopnosti a růstu. Ještě jednou mi dovolte poděkovat za opinion vytvořený panem kolegou Tošenovským a pevně věřím, že řada věcí, na které upozornil, bude i následně v tomto výboru podpořena a schválena, tak, abychom ukázali, že výbor TRAN má zcela jasné priority, které nehodlá opustit a nehodlá diskutovat o jejich financování. Děkuji vám. Merci beaucoup, madame avant... Děkuji, paní Konečná, ale předtím, než eh, dám slovo dalším, tak bych vaši Vážení kolegové, chtěl říci, že na našem výboru máme skupinu 17 studentů, návštěvníků, kteří byli pozváni panem Galerem. A já bych vás tady chtěla všechny přivítat velmi vřele. Jste tady teď právě na výboru pro dopravu Můžete si psát poznámky. My teď mluvíme o vaší budoucnosti, tedy o budoucnosti dopravy. A vítáme vás tady ještě jednou. A my budeme pokračovat v naší debatě. Pan Rike, pilíř našeho výboru. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat panu Tošenovskému za jeho zprávu. Eh, se kterou souhlasím v tom podstatném. A chtěl bych také říci, že souhlasím s tím, že je důležité trvat na tom financování důležitých eh, projektů a mít vybavené finanční nástroje, protože je důležité i pro regionální politiku. Já myslím, že každý tady hovořil o některých specifických věcech, ale já bych chtěl ještě připomenout, že je to hlavně rozpočtová zpráva, která je určená rozpočtovému výboru. A z toho titulu bych chtěl mít několik konkrétních poznámek. Uh, za prvé, všichni tady eh, hovořili, a já s tím eh, v podstatě souhlasím, eh, všichni tady hovořili o EGNOSu a Galileo, tedy o té kosmické politice, ale to v podstatě není naše kompetence našeho výboru. A proto se chci zeptat, jestli je to relevantní, jestli bychom se neměli zaměřovat pouze na ty otázky, které souvisí s dopravou. Myslím, že jich máme poměrně dost, které musíme bránit. Já samozřejmě souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že vesmírná politika na budování satelitu, že to je v našem zájmu, ale rozpočtově to nespadá pod náš výbor. Za druhé, to je věc, o které hovořil pan Telička, a sice, že tady není nic vedeno o agenturách, a to je podle mě politování hodné, protože to je v našich kompetencích a já si myslím, že potom trávíme hodně času tím, že přijímáme různá nařízení o jejich fungování a e, ty potom provádějí ty vlastní agentury, takže by bylo dobře, e, aby v tom e, bylo jasno a já bych rád od komise slyšel podobně jako pan Telička, e, Eh, jestli se zvyšuje pořád to zatížení, ta pracovní zátěž těchto agentur a přitom se jim snižují prostředky na provoz, což rozhodně není dobře. Takže v okamžiku, kdy eh, se budeme například zabývat čtvrtým železničním eh, balíčkem a tam snižujeme rozpočet pro tu příslušnou agenturu, tak to rozhodně není dobře, protože bude mít čím dál tím víc práce ale potom máme také agentury, které se dělí o prostředky, protože jsou to externí agentury, ale tam jde o to, jak eh, zajistit například eh, experty nebo eh, personál z komise. Je evidentní, že takto prostě ty agentury, tak jak to je teď, fungovat nemůžou. Je to obrovský problém, na který bychom se měli pořádně podívat. A moje třetí poznámka, je to, že se mi líbí projekt Interrail, jako i některým z vás. Říkám to také, protože tady zrovna jsou na návštěvě studenti, ale eh, rozpočtově to podpořit nechci. Asi nemyslím, že to mě vytvářet dojem, eh, že tento projekt za 3 miliardy na to ty prostředky zatím nemáme, nikde se nenašly. Musím připomenout, že Interrail je třikrát tolik, co se dává na vědu a výzkum na, v oblasti dopravy. Takže eh, každý může mít krásná přání, eh, ten trail je velmi štědrý, ale eh, já, ta štědrost znamená, že je i velmi nákladný. A já se ptám, jestli nutně náš výbor musí tuto iniciativu podporovat, protože to bude mít obrovský dopad na rozpočet, na ten obecný rozpočet ale rozhodně to ovlivní také specificky náš rozpočet pro oblast dopravy a měli bychom být rozumní. Já, přestože se mi ta myšlenka strašně líbí, tak eh, ten rozpočtový dopad se mi až tak nelíbí. Ale na vědu a výzkum tady si myslím, že bychom to možná měli upřesnit eh, tu naši část, Eh, víme, že je na to vyčleněno přibližně 6 miliard v horizontu 2020, o tom bychom možná měli diskutovat, měli bychom položit komisi otázky a komise by nám eh, na to měla zareagovat. Takže souhlasím s tím, co říkal pan zpravodaj, eh, ale myslím si, že bychom se měli ještě vrátit specificky k těm rozpočtovým věcem, které spadají do kompetence našeho výboru, protože to se od nás čeká. Takže by bylo dobře tyto věci ještě upřesnit a e, předložit tomu pozměňovací návrh. Jinak vynikající práce, pane Tošenovský. Děkuji vám, pan Rike, a ještě předtím, než dám slovo zástupci komise, tak e, máme paní e, Rovodalon a jejím jménem bych chtěla přivítat zástupce Národních federací pro silniční dopravu. I vy tady vítejte na zkuzi našeho výboru, dámy a pánové. I pro vás tady máme místo, můžete poslouchat a dělat si poznámky. Budeme za okamžik mluvit také o bezpečnosti na e, silniční dopravě jsme velmi rádi, že jste nás přišli navštívit. Takže ještě jednou vítejte. A budeme pokračovat v naší diskuzi. Eh, se dívám směrem k panu Filipovi Robertovi, který bude který bude reagovat na všechno, co tady zaznělo. Ano, já jsem eh, z finanční eh, jednotky DG Move a DG Energy. A rád bych chtěl velmi pozitivně hodnotit eh, návrh stanovisko, které tady eh, prezentoval pan zpravodaj, které jde, je v souladu také s těmi obecnými cíly, které eh, sleduje komise. Chtěl bych rychle ještě připomenout, že třetí výzva Předkládání návrhu bude zveřejněna zítra eh, ze strany Evropské komise na výboru TRAN, takže ty výsledky tam budou prezentovány eh, zítra a my doufáme, že to půjde tím směrem, který eh, tady zazněl od několika řečníků. A potom chci říct ještě k agenturám, což jsou v podstatě nástroje nebo aktéři, kteří jsou velmi užiteční a důležití My v rámci přípravy rozpočtu děláme velmi pečlivou analýzu všech potřeb eh, těchto agentur. Komise má své zástupce ve správních radách, účastní se všech přípravných eh, zasedání. Eh, předtím, než jsou schvalovány rozpočty, samozřejmě nemůžeme vždycky vyhovět všem potřebám, které nám jsou adresovány, ale vyvíjíme proto co největší úsilí a mohu vám říci, že ty potřeby, které byly identifikovány v roku 2018, jsou potřeby, které jsou pro nás dostatečně pokryty. Samozřejmě v kontextu, který je v tomto okamžiku velmi náročný, ale nám, nebo my jsme toho názoru, že ty potřeby jsou pokryty dostatečným způsobem, aby mohly plnit své úkoly. Takže my to vnímáme spíše pozitivně, i když samozřejmě, samozřejmě by bylo vždycky potřeba více prostředků. A ještě několik slov eh, k pilotním projektům. K tomu je příhla 4 eh, toho rozpočtu, kde jsou ty výsledky. Pokud někdo má nějakou konkrétní otázku k, ke konkrétním projektům, tak mám na to můžeme samozřejmě rádi odpovědět. Děkuji vám. Pan Robert, vy jste říkal, že zítra budete prezentovat výsledky, ale to je trochu problém, protože zítra se to budou eh, výsledky týkající se těch propojení. Jsou tady ještě další témata, další projekty. Byli bychom rádi, kdybyste na to mohl zareagovat. Rádi bychom znali oficiální postoj komise, který by potom mohl zohlednit náš zpravodaj. Máme nějaký harmonogram? Je tady nějaký časový rámec, který byste nám mohl říci? I wasn't expecting to speak. Uh, as you know... jsem, že budu hovořit. Jak eh, vidí, víte, zítra budu hovořit eh, s ředitelem a uvidíme, jestli budeme schopni vám dát nějaké další podrobné informace ohledně agentur, ale bude to zítra, pokud vám to vyhovuje. Takže zítra, jak se všichni slyšeli, se dozvíme i více informací o agenturách. To je skvěle. A teď dávám znovu, znovu slovo panu zpravodajovi. Prosím. Paní předsedkyně, já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat za eh, vstřícná slova kolegů stínových zpravodajů. Eh, možná jenom jedno malé doplnění, proč tak, jak si ten eh, důraz byl na GSA. Jsem si vědom, jak je ta vazba agentur. Právě ale GSA EGNOS Eh, dává velký, velký prostor pro optimalizaci dopravy do budoucna, možnost využití promítné systémy, využití systému e-call, proto jsem to v této zprávě uváděl. Zároveň dnes probíhá i na, ve výboru ITRE eh, stejná debata k rozpočtu v rámci ITRE a mojí snahou bude to, hm, tak jak propojit tak, aby na sebe navazovaly tyto programy. Jinak velmi děkuji za eh, ty návrhy, těším se na pozměňovací, eh, pozměňovací návrhy, tak abychom je mohli eh, zapracovat a mm, tu zprávu vylepšit tak, jak to jednotliví kolegové zde říkali. Těším se na spolupráci a věřím, že ta zpráva bude dostatečně reprezentativní pro výbor TRAN. Děkuji ještě jednou. Thank you very much. Děkuji vám, pane Tošenovský. Ještě jednou připomínám, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 18. července v poledne. A teď budeme pokračovat eh, v našem programu. Máme tady zprávu záchrany životů, zvyšování bezpečnosti vozitel eh, v EU společně s Imko a zpravodajem je pan Koch a já mu teď dávám slovo, potom dám samozřejmě slovo stírovým zpravodajům a také eh, dáme šance komise, aby nám řekla svůj postoj. Pane Kochu, máte slovo, prosím. Ja, vielen Dank, Frau Fürst. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. To už dávno víme. Silničnost bez, bezpečnost silničního provozu závisí na třech faktorech. Infrastruktura, vozidla a chování řidiče. A proto je potřeba opatření ve všech třech oblastech, máli dojít ke zlepšení bezpečnosti na silnicích. Když se tato zpráva hlavně věnuje bezpečnosti vozidel, tak bychom si neměli nechat vzít právo pohovořit o obecných podmínkách souvisejících s bezpečností na silnici. Jsou vzájemné vlivy ovlivňují, ovlivňování mezi jednotlivými opatřeními. Máme nedostatek kontroly ze strany policie, protože není dostatek policistů. Zatím se zavádějí technické asistenční systémy a měla by se také více vyměňovat uh, osvědčená praxe a inteligentní zkušenosti mezi členskými státy. Tady se odvádí skvělá práce, ale členské státy musí být daleko aktivnější. Teď k asistenčním systémům řidičů obecně. Nejenom, že přispívají k bezpečnosti, zvýšení bezpečnosti na silnicích. 95% všech eh, nehod vychází z chyby řidiče nebo lidského faktoru. To znamená, že ty systémy mají Krom toho další vliv na optimalizaci spotřeby pohonných hmot a optimalizaci toku dopravy, ale zároveň pomáhají starším lidem a osobám, jejichž mobilita je omezena. Obecně by komise měla přijít s takovou regulací, která by umožnila maximální efektivitu takových asistenčních systémů, tak aby bezpečnost na silnicích byla trvale zvýšena. To je možné jenom tehdy, pokud řidič snadno pozná, jaký varovný signál souvisí s jakým asistenčním systémem a pokud ho nebudou všechny ty systémy natolik stresovat, aby je všechny od počátku vypnul. Všechno to jsem zahrnul do své zprávy a snažil jsem se k tomu stále přihlížet. Ve vztahu k systémům asistence pro řidiče se domnívám, že bychom měli jako povinné předepsat jenom takové systémy, které mají tři předpoklady. Za prvé, musí se opírat o vědecké důkazy a musí výrazně přispívat ke zvýšení bezpečnosti. Za druhé musí mít pozitivní poměr nákladů a užitku a za třetí musí být již dostatečně vyzrálé pro uvedení na trh. Tady jsem navrhl devět aktivních a pasivních opatření, které by po mém soudu komise při přepracovávání obecného nařízení o bezpečnosti, s nímž doufejme přijde začátkem příštího roku, měla respektovat. Nechci zmínit všech devět, ale aspoň dvě. Při těch bezpečnostních opatřeních bychom se měli soustředit především na slabší a starší účastníky provozu. Je třeba je chránit a stále na ně myslet. Automatický asistent nouzové brzdy, to je pro mě velice důležitá věc, protože má ohromný potenciál zabránit velkému množství nehod, a nebo alespoň minimalizovat dopady takových nehod. Když do něčeho přímo naboříte, tak je to jeden z nejhorších scénářů v silniční dopravě. Tento asistent pomáhá využít plnou brzdnou kapacitu vozidla a také zabraňuje opožděnému brždění a tím zkracuje brzdnou dráhu. Pro nákladní vozidla jsou takové brzdné systémy již povinné, ale i tady musí být zdokonalovány. Stále pro lehká užitková vozidla a osobní vozidla taková povinnost ještě neplatí. A dokonce ty systémy, které jsou v nákladních vozidlech zatím nemají systémy rozpoznávající pěší a cyklisty. Proto, by měly ty asistenční systémy rozpoznávat tyto osoby pro, a měly by být povinné pro osobní vozy, lehká užitková vozidla, nákladní vozidla i autobusy. Osoby, které se ocnou v mrtvém úhlu, především autobusů a nákladních aut, jsou velice ohroženy. Proto by tedy hlavně v tomhle směru měly být instalovány senzory a měly by být zdokonaleny systémy pro odbočování. V rámci svého návrhu nepřicházím s žádnými konkrétními daty, dokdy jaký systém by měl být povinně zaveden. Já se domnívám, že v rámci této zprávy z vlastní iniciativy bychom se měli věnovat otázce, i jaké aktivní a pasivní systémy vůbec chceme zavést jako povinné a nikoliv dokdy. A nikoliv dokdy je třeba je zavést a dokdy, od kdy budou muset být povinně montovány. Tu poslední otázku potom můžeme probrat, až budeme konkrétně pro, probírat eh, novelizaci tohoto dokumentu, což bude ve spolupráci s výborem IMCO. závěrem ještě jedna zásadní poznámka. Napsal jsem tu zprávu německy. V anglickém překladu jsem našel mnoho překladových chyb, které deformují obsah a které se budou napravovat formou pozměňovacích návrhů. Je totiž rozdíl mezi asistenčním systémem, který aktivně drží stopu, a systémem, který pouze informuje o tom, že jste vyjeli ze stopy. Já bych chtěl ten první systém, bohužel v angličtině to neodpovídá. Stejně tak podám ještě pár nových bodů, které jsem musel vypustit z časových důvodů. Milé kolegyně a kolegové, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je velice krátká pro letní, kvůli letní pauze do pátku 14.7. 11 hodin. Spravodajům jsem ty texty kontinuálně předával, to znamená, že se s nimi mohli průběžně seznamovat a mohli se připravit na spolupráci. Už teď jsem se těším na vaše komentáře, těším se na spolupráci se všemi stínovými zpravodaji a děkuji vám za pozornost. Euh, děkuji, pane Kochu. Mm, poprosil, bych, abyste se vypnuli své telefony, aby to nás to nerušilo. Pane Kochu, vaše zpráva je také eh, doplňuje prohlášení ministrů Eh, na Maltě. Je potřeba přejít od činu ke krokům, příliš dlouho to trvalo. Eh, příliš eh, často se hovoří o všech těch číslech, kolik mrtvých bylo na silnicích. Víme, že dnes se hovoří o tom, že každý rok zahyne na našich silnicích 26 tisíc osob, ale neříká se, že velmi často jsou to osoby, které Eh, nebo těmi zraněnými jsou osoby, které potom mají trvalé následky, což má samozřejmě dopad i na naše systémy zdravotnictví, sociální zabezpečení a samozřejmě to má obrovský vliv na kvalitu života. A eh, proto je potřeba, aby mm, tato zpráva eh, byla brána velmi vážně. Je to naše největší priorita. A musíme na to klást velký důraz. To, tolik jsem eh, ještě chtěl říci na úvod, eh, sama za sebe. Chtěl jsem tuto zprávu podpořit a teď by dovolte, abych dala slovo paní Sehnalové. Kyně. Eh, já bych chtěla v prvé řadě poděkovat panu zpravodaji Kochovi za velmi dobrý návrh zprávy, ke kterému nemám mnoho připomínek. Uh, Mohu pouze před závorku vytknout, že ke všem těm opatřením, které zmiňoval, tedy ve smyslu lepší bezpečnosti automobilů, odpovídající infrastruktuře, chování řidičů a tedy vymáhání pravidel, je nutné přidat i celkové společenské klima, které musí vzít téma bezpečnosti dopravy za své, chceme-li opravdu dosáhnout podstatného zlepšení a připlížit se reálně vizi nula. Pokud jde tedy o samotný návrh zprávy, já souhlasím s požadavkem, aby komise bez dalšího odkladu předložila návrh revize nařízení o obecné bezpečnosti. Ve svém pozměňovacím návrhu současně navrhnu, aby byla předložena i revize nařízení o ochraně chodců, protože bychom se měli opravdu více zaměřit na skupiny nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, tedy chodce a cyklisty. Asistenční systémy musí umět eh, detekovat chodce i cyklisty a také samotná vozidla by měla být konstruována tak, aby byly v případě střetu zmírněny následky dopravní nehody. Také požadavky na testování vozidel by měly zohlednit také cyklisty. V případě asistenčních systémů musíme mít na zřeteli jejich spolehlivost a také stav dopravního značení a i s tím s panem eh, zpravodajem souhlasím. Skutečně musím říct, že ke zprávě mnoho připomínek nemám, eh, protože ji považuji za vyvážený text, který se soustředí na z hlediska bezpečnosti důležitá témata a budu se samozřejmě jako již vícekrát těšit na další spolupráci nejen s panem zpravodajem, ale i s ostatními kolegy stínovými zpravodaji. Díky. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji vám. Lotovský? Merci, madame la présidente. Děkuji, eh, paní předsedající. Děkuji také panu Kochovi za to, že vypracoval návrh této zprávy. Omezení eh, smrtelných nehod je velice důležitý cíl z hlediska společnosti i z hlediska ekonomiky. Je těžké nesouhlasit se závěry pana eh, zpravodaje. Myslím si, že hlavně nás oslovují čísla, které se týkají eh, starších a zranitelných obětí. Už se udělalo hodně, aby se zlepšila bezpečnost řidičů i cestů cestujících, ale pořád ještě zbývá udělat hodně, pokud jde o ochranu ostatních účastníků silničního eh, provozu, ať už jde o ochranu před smrtelnou nebo hodně omezující nemohou. Často eh, to způsobují eh, dodávky 3,5 tyna a víc a nákladní automobily. A to často je takové, že oni sami mají těžké manevrovatelnost ve městech. Dneska jsou technologie a progresivní technologie, ale ty se nevždycky úplně e, osvědčují, pokud je o varování řidičů. Jsou tady ale už konstrukční, systémy, které umožňují, aby zejména v městských oblastech řidiči se mohli lépe orientovat. Je také třeba říci, že v mnoha členských státech Evropské unie e, značný e, počet automobilů, které porušují předpisy, jsou ty, které které se dlouho využívají. Kromě stavu infrastruktury právě to je příčinou čas, eh, eh, velkého počtu obětí a nehod v členských státech, například i v Polsku. Je důležité se zamyslet nad tím, jak zlepšovat bezpečnost i těch automobilů, které už dlouho jezdí. Samozřejmě, že je třeba také podporovat rozvoj takových technologií, které by umožnily řidičům rychleji reagovat. A samozřejmě musíme myslet na budoucnost, čím budou vybaveny automobily za 3, 5, 10 let, ale musíme myslet i na přítomnost a i tu můžeme zlepšit, eh, i když je to o něco dražší. Nicméně Nicméně je to možné a určitě se to vyplatí. A to jsou dvě věci, ale kromě toho nemám žádné e, další připomínky a nebudeme mít ani příliš mnoho pozměňovacích návrhů. Těším se samozřejmě na další spolupráci s panem zpravodajem i se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji, pan Rike. Děkuji, paní e, předsedající. Já chci říct, že to je vynikající, opravdu velmi vynikající zpráva. Jejím autor odvedl eh, velmi kvalitní práce. Já mám jenom dvě poznámky a mám ještě pár otázek. Problém eh, toho, jak zapracovat eh, nebo zabudovat určité nástroje nebo funkce do vozidel, sebou samozřejmě nesou náklady. V okamžiku, kdy se stanou povinnými, tak eh, musí být ve všech vozidlech a pravděpodobně eh, to vede k tomu, že kolikrát eh, nechceme vždy říci, že bezpečnost přímo souvisí s tím, jestli jsme ochotni za ně zaplatit. A v podstatě, protože by to někdo mohl eh, pojmenovat tak, že chudí klidně, jak si jezdí těmi nebezpečnými vozy a bohatí budou dobře zabezpečeni. Takže je potřeba se zamyslet nad tím, co je dobré generalizovat nebo zavádět univerzálně a jaké náklady to sebou nese. Když se hovoří například o dotacích některých členských států pro vozy, které eh, například eh, jsou emisně Eh, šetrné, tak eh, by se možná dalo také hovořit o tom, jestli bychom neměli mít mechanismus, který by podporoval tu přidanou hodnotu v oblasti bezpečnosti. A tak například tady trochu znivelizovat nebo vyrovnat ty rozdíly v té míře smrtelných eh, nehod, protože asi ta umrtnost je vyšší, když jedete nějakým malým Peugeotem, než když jedete Mercedesem. Samozřejmě to ale stojí a možná, že bychom se všichni nad tím měli zamyslet. Eh, moje druhá poznámka se týká zodpovědnosti za stav infrastruktury. V některých oblastech, v některých regionech nebo městech nebo v jakékoliv úrovni dochází k naprostému opotřebení nebo eh, degradaci té infrastruktury eh, Eh, značení se to může týkat. A já si myslím, že eh, by měla existovat nějaká míra investic, která by měla zajistit, eh, že určité věci prostě nebudou přípustné, nebudou tolerovatelné. A uvědomme si také, jaké mohou mít důsledky nehody na nějaké neudržované okresce nebo na dálnici. A také eh, kromě těch nákladů musíme eh, hovořit i o nákladech, které na ty bezpečnostní prvky musíme hovořit i o těch nákladech pro naše zdravotní a sociální systémy v případě eh, nehod, které mají trvalé následky. A víme, že by výrobci měli nést Eh, nějakou zodpovědnost, stejně jako by členské státy měly zodpovědnost za eh, stav infrastruktury a i eh, značení. I tady by bylo potřeba tu situaci zlepšit, protože kolikrát jsou ta, ty, to označení úplně neinterpretovatelné. A, a, přibývá neustále nových značek a to samozřejmě má také vliv na a, řízení. A dívám se na Vima van den Kampa, který se přijde přede mnou, který určitě bude mluvit o tom, že na některých eh, eh, v některých zemích, třeba tady v Belgii, eh, jsou tady ty bariéry, které jsou velmi nebezpečné, které by se měly zakázat. Já si myslím, že jsou tady určité věci, které by konečně se měly definitivně zakázat, protože představují bezpečnostní riziko. Na 19 nebo na 40 je teď pořád strašně moc. A ještě jedna věc, eh, to také eh, má velký význam v té nehodovosti, je to řízení dopravy nebo dopravních toků protože tady jde o tu plynulost té dopravy, o to, jak snížit emise a také ty zácpy, ale může to hrát také velkou roli eh, ve výskytu těch nehod. A proto by bylo dobře, aby se zlepšila komunikace mezi vozidly a eh, infrastrukturou, což by měly být na starosti členské státy. Myslím, že tady by to také kolikrát mohlo hrát větší roli než i ty bezpečnostní prvky v autě. Samozřejmě, že ta oblast je velmi složitá, ta zpráva se s tím vyrovnává velmi dobře, není možné proti ničemu nic namítat a skoro nic nebylo pozapomenuto. Já jsem jenom chtěl upozornit na několik málo věcí, které mě také přišly důležité. A jak ještě jednou říkám, to zpráva je vynikající. Děkuji vám. A teď má slovo paní Konečná. Eh, kolegyně, kolegové, také mě dovolte moc poděkovat panu zpravodaji za dokument, který se věnuje tak závažnému tématu to, že na evropských silnicích přijde každoročně o život přibližně 26 tisíc osob a přibližně 135 tisíc se jich vážně zraní, považujeme asi všichni za tragické a s povděkem budeme kvitovat každou snahu o zajištění větší bezpečnosti na evropských silnicích. Osobně musím říct, že bych však přivítala, kdyby se zpráva více věnovala nákladním autům a nebezpečí spojeným s tímto druhem dopravy. Nehody nákladních automobilů si totiž každý rok vyžádají na 4 tisíce obětí, přičem se často jedná o cyklisty a chodce ve městech. Pokud vyjede kamion, se kterým se dnes a denně potkáváme na dálnicích do města, má kolem sebe značné množství mrtvých bodů. Jelikož jeho řidič sedí nad motorem, má sice velký rozhled dopředu, což je na dálnici samozřejmě nutné, ale pokud vyjede do města, pak se z jeho silné stránky stane slabina, která ohrožuje životy. Není to jen chyba řidičů, ale kontrakce samotného nákladního automobilu. Například v Londýně je kamion spojen s 38% úmrtí cyklistů a 25% související se smrtelnými srážkami chodců a kamionů. Komise proto navrhuje jednotné standardy na všechny druhy nákladní dopravy bez toho, aby si uvědomila, že existují různé druhy. A my bychom si měli, i my bychom si měli uvědomit, že je přece rozdíl mezi dodávkou takzvaným solo, kamionem, tedy tahačem s návěsem a soupravou tandemem. Mnoho měst tak již v rámci zajišťování veřejných služeb používá vozy pouze takové, které umožňují přímý výhled z nákladního auta a jsou prosty mrtvých bodů. A v takovéto taktice bychom měli minimálně ve městech nadále pokračovat. Je samozřejmě mnoho nástrojů pomoci, kterých můžeme udělat nákladní dopravu bezpečnější. Měli bychom však začít od naprostého základu. Pokud osoba řídící nákladní auto, cyklisty, motorkáře a chodce kolem sebe nevidí, pak jsou v ohrožení a to se musí napravit a proto bychom měli udělat vše. Díky panu kolegovi, že i na tyto věci ve zprávě z části upozorňuje. Pevně věřím, že v rámci jednání šedou zpravodajů se těmito věcmi nadále budeme zabývat a myslím si, že, jak řekla paní předsedkyně, je to jedna z nejdůležitějších věcí, které máme před sebou v tuhle chvíli jako výbor TRAN, protože se jedná o bezpečnost nejenom občanů Evropské unie, ale nás všech, kteří jsme účastníky silničního provozu. Díky moc. Merci beaucoup. La parole à Monsieur Kramer, s'il vous plaît. Pan Kramer. Ja, danke. Děkuji. Ono to s tím překladem chviličku doznívalo. Chtěl bych srdečně poděkovat panu zpravodaji nejenom proto, že tam napsal to, co nám představil, že potřebujeme drasticky víc kontrol. Zákon, který není kontrolován, je zbytečný. Tady jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a mohu říct, že jsou rozdíly i mezi jednotlivými městy. Třeba v Berlíně, myslím, že je šest nebo sedm bodů, kde se kontroluje doprava a v Braniborsku pěti, šesti násobek. To znamená, v Berlíně na nic nemusíte brát ohled, protože vás bez tak nikdo asi kontrolovat nebude. To je tedy naprostá pravda. A co se mně líbilo, že je třeba mít na paměti ty slabší cyklisty a pěší. Já mm, pro ně mám velké sympatie, ale znovu v Berlíně se stalo teď o víkendu havárie s cyklistou. Musíme jim věnovat velkou pozornost, jsou zranitelní. Pár konkrétních věcí. Ty systémy nouzového brždění jsou samozřejmě dobré, ale proč redukují jenom o 20 km za hodinu? Proč ne obecně? Nedávno jsme měli na dálnici v Jižním Německu hrozivou nehodu, jenom se to omezuje. Vlastně by se mělo říct, že ty systémy nouzového brždění musí reagovat tak, že ne, že zbrzdí o 20 kilometrů, ale obecně. Co se mi líbí, je varování s ohledem na rychlost, protože víme, že krom alkoholu je ta nadměrná rychlost hlavní příčinou. A když se konstatuje vysoká rychlost, tak je prostě nutné ji snížit. Není možné, že přijde nějaký varovný signál a já ho budu bez tak ignorovat a pojedu si to si svých 80, 90 a nebo 130. Mělo by dojít k automatickému omezení. A zase bych řekl stejné právo pro všechny. Na počítačové simulaci Siemens jsem měl ICE, IRTMS a tam byla zatáčka, do které se smělo jet 120 a já jsem si říkal, ne, ne, ne, já si to projedu víc. Prostě to nešlo. Ten systém mě omezil na povolenou rychlost a proč se to dělá jenom na kolejích, kde pravděpodobnost havárie je daleko menší než na silnici. Takže tady si myslím, že bychom tu situaci neměli svěřovat jenom řidičovi. Máme mnoho asistenčních systémů, které byly dobře pře- připraveny. Nevšiml jsem si, že by něco chybělo, za to velmi, velmi děkuji. Ale jsou i možnosti pro řidiče, aby ty asistenční systémy vypnul. Teď jsme měli ten skandál s dýzlovými motory. Určité systémy, které se přesně postaraly o to, že ty uh, emise e, bylo možno, emisní limity bylo možno překročit, no a prostě je demontovali. Proč? Nevidím důvod, proč by brzdné systémy nebo varovné systémy nebo jakékoliv systémy měly mít možnost být vypnuty. Vůbec nechápu, proč se to může. Tak další věc. Náklady, řekl Dominik Riké. Ano, ale také víme, dělali jsme šetření na univerzitě v Drážďanech, že každý vůz v Evropě eh, může mít dotaci 1600 eur a pokud eh, se s tím pojí nějaké další náklady, to znamená, že třeba zdravotní pojišťovny platí do určité částky pojistku, ale když eh, to překročí, tak se to doplácí z veřejného rozpočtu. To znamená, že tohle to jsou samé, samé drobečky, jak se tady o tom hovořil. No a teď ještě mm, to zavádění a termíny. Třeba eh, aby u zrcátek nákladních vozidel nebyl žádný mrtvý bod, tak o tom diskutujeme, co tu sedíme přes deset let a jednou politika musí říct, teď se to stane, no a když to řekne, tak je nikdo nebere vážně. Uh, my víme, kolik nehod působí ten mrtvý úhel. Všechny ty lidi by bylo možno zachránit, proto si myslím, že bychom měli zvažovat nějaké, mm, nějaké termíny, lhuty. Ale jinak moc děkuji, těším se na diskuzi, doufám, že dojdeme k dobrému výsledku a panu zpravodaji děkuji, děkuji. Děkuji, pane Kramere. A teď má slovo pan Wittenberg. Děkuji paní předsedkyně. Náš pan eh, stínový zpravodaj Rode bohužel nemohl přijít, ale já bych jeho jménem řekl pár věcí. Jménem Alde děkuji zpravodaji za tuto nadmíru vyváženou zprávu. To už tady eh, zažilo. Nehoda, každá nehoda je bohužel zbytečná. Vidíme ale, že jejich počet stále roste. I v mé zemi od roku 2014 bohužel došlo k nárůstu smrtelných dopravních nehod. Proto souhlasím s panem zpravodajem v tom smyslu, že bychom měli co nejchytřeji využívat ta efektivní opatření a na to míří přesně e, ta zpráva. Bezpečnost by neměla záviset na obsahu peněženky. A když komise řekne nouzové brzné systémy, varovné systémy, že by to mm, vedlo k omezení počtu mrtvých o pět tisíc, no pak by to mělo být povinné, protože technická řešení mohou zachránit lidské životy a už to tady zaznělo. Infrastruktura je důležitá a proto si myslím, že bychom se měli soustředit na infrastrukturu pro cyklisty a pěší opravdu oddělit jejich dopravní stopy, protože to snižuje počet nehod. Zrovna v mé zemi máme z koleji dobrou zkušenost, ale tady v Bruselu jako pěší já se málem netroufnu vstoupit do vozovky, protože všichni se navzájem se všemi kříží. Už jsme ve výboru IMKO hovořili o tomto tématu. Já jsem byl stínový zpravodaj Osvětlil jsem některá témata. Ambiciózní cíle, takové bychom si měli klást a ty e, euro cíle. A pak samozřejmě ochrana osobních údajů v soukromé sféře. To je důležité. Jak ambiciozní budou naše cíle, o tom jsem už něco řekl, ale uh, co se týká automatizace motorových vozidel, tak to vždycky souvisí i s tokem dat a proto si myslím, že je tady ten odstavec 15, který se tomu explicitně věnuje a to je po mém soudu dobré. Nařízení o obecné ochraně dat je explicitně zmíněno. Euro NCAP jako poslední. Tady mě překvapilo, když jsem četl ono sdělení, že Občas se vozidlům přidělují nějaké hvězdičky, ale v praxi vidíme, že alespoň 20 vozidel neodpovídá počtu těch hvězdiček. To souvisí s tím, že eh, některá bezpečnostní opatření v těch vozidlech zase nejsou, ale to souvisí s tím, že máme různé daňové oblasti v Evropě a různé vrstvy spotřebitelů, které si nemohou některé doplňky koupit, ale když si koupí auto, tak si myslí, že počet hvězdiček odpovídá bezpečnostní úrovni a proto bychom také měli říct, eh, občas by mělo být něco konečně závazné z těch parametrů. A další, alkohol a doprava. Alkohol a doprava to opravdu spolu neladí a proto bych rád věděl, proč eh, se dává 0% pro profesionály řidiče a nové řidiče, kteří mají řidičák krátkou dobu nebo dva roky, možná jsem to nějak přeslechl, třeba by se míra alkoholu dala harmonizovat v celé, v celé Evropě a po mém soudu close to zero, tedy blízko k nule. No a pak bychom se na to mohli taky připít. Na zdraví. Děkuji, pan Medenberku, pan Bart Děkuji, paní předsedající. Já bych se také rád připojil ke gratulacím kolegovi Kochovi za jeho povedenou zprávu. Děkuji i za jeho vysvětlení, které bylo velice obsáhlé a kompletní. A komisi bych chtěl vyzvat k tomu, aby byla poněkud ambicioznější. Paní předsedkyně na to také upozornila že je to velice důležité téma čekat až do roku 2018 na nějaký přepracovaný dokument, to musím říct, že mě mrzí. Ke zprávě samotné, já si myslím, že je zbytečné, abych se teď věnoval jednotlivým systémům. Za prvé, to Dieter Koch udělal velice podrobně a za druhé i kolegové řekli důležité věci o těch asistenčních systémech, o bezpečnostních systémů, o celém tom balíčku. Já to vnímám jako komplexní bezpečnostní balíček, o kterém se už hodně hovořilo. Pro mě vlastně už název té zprávy je poněkud omezený. Kolega Van de Kamp mě na to upozornil. Ten název zprávy hovoří vlastně o větší bezpečnosti vozidel v EU, o záchraně lidských životů. Já si myslím, že je dobré, že i pan zpravodaj, i skoro všichni kolegové poukázali na tu šířku záběru že se to netýká jenom bezpečnosti vozidel, ale především bezpečnosti lidí a infrastruktury. Především infrastruktura uh, by měla být po mém soudu taková jasnozřivější nebo víc hledět do budoucnosti. Když se dnes buduje infrastruktura, tak ji děláme na příštích 30-40 let a myslím, že bychom tady měli mít větší odvahu, větší ambici, které budeme spojovat s tou infrastrukturou. Dva, tři body, které zatím nebyly zmíněny, ale já je považuji za důležité. Uh, v rámci jiných zpráv jsme hovořili i o manipulaci a stáčení tachometrů, počtu ujetých kilometrů, ale nebylo nic předepsáno. Teď začneme od roku 2018 sbírat údaje a v roce 2022 budou k dispozici, přičemž manipulace s tachometrem je pro mě v zásadní souvislost s bezpečností, protože nikdo nebude dobrovolně zvyšovat počet ujetých kilometrů. Vždycky se to drží co nejníž, padělá a falšuje se to. A myslím, že tady bychom konkrétně měli hledat nějaká technická řešení tohoto problému, tak aby to vlastně bylo znemožněno. Ke statistice nehod, o tom pan Koch hovořil, a pravil, že ta sbírka dat velice přispěla k výzkumu a inovaci v oblasti prevence nehod. Já si myslím, že tady musíme dále schromažďovat data. Třeba jsem si všiml, že nikde v EU se nehovoří o obětech vedra. Ve Spojených státech v roce 2015 mělo 37 dětí zemřelo na následky vedra, když je nechali v autě. Já si myslím, že takové údaje bychom také měli sbírat. Možná je to maličkost nebo detail, ale určitě e, v souvislosti s počtem obětí v dopravě to není detail. Obran, ochrana údajů nejenom v soukromé sféře, ale i bezpečnost IT. Má-li to, bezpečno, má to veřejnost přijmout, pak musíme ty systémy chránit před hackingem, před um, manipulací z dálky nebo nějakou nepřátelskou invazí. To by mělo být zcela znemožněno a myslím, že v téhle oblasti máme ještě co dělat. Jak už řečeno, je to dobrá zpráva. Kolegové se k tomu vyjádřili velice pozitivně. Já si myslím, že předložíme dobrou zprávu z vlastní iniciativy. A ještě jednou chci říct, že je mi líto, že komise tady nemá větší ambice. Děkuji. Merci à vous. Děkuji vám. A teď paní Andersen. Děkuji. Tato zpráva je velmi eh, vítaná a to také vzhledem těm různým iniciativám, které se teprve připravují, jako je road package a bezpečnost kamenové dopravy, tak je dobře, že se na to teď zaměřujeme. A já velmi vítám to, co tady bylo eh, řečeno o té zprávě všemi ostatními. Stejně tak souhlasím s tím, že musíme eh, se zaměřit na odstraňování těch mrtvých úhlů, slepých eh, úhlů. A co se týče Eh, odstavce 20 té obecné bezpečnosti si myslím, to by se mělo posílit ta formulace. Já chápu, pane Kochu, že jste nechtěl zmiňovat nějaké konkrétní lhuty ve své zprávě, ale možná, že tady bychom měli udělat výjimku. A ještě k tomu, co říká pan Zlotovsky, eh, já si myslím, že je naprosto zásadní, abychom to Eh, udělali správně, tedy tu dopravu kamionovou, nejenom ve městech, ale i jinde. A ještě pneumatiky. Vy tady máte pár zmínek o pneumatikách, ale bezpečnost se často, v souvislosti s pneumatikami se často zanedbává, takže já k tomu možná předložím nějaké pozměňovací návrhy. A také je to otázka tlaku v pneumatikách. Již dnes platí mezinárodní standardy, které bychom e, možná tady mohli také zmínit. E, a tento výbor se asi uvědomuje už eh, práce, kterou jsme odvedli na váze a dimenzích a zdá se, že komise zase eh, se k tomu staví velmi eh, zdrženlivě, takže možná bychom mohli zintenzivnit naše volání potom, aby se i otázka váhy a rozměrů dostala na pořád jednání rychleji. A ještě k tomu obecnému, k té obecné bezpečnosti, to nařízení se slibuje už velmi dlouho a je Eh, důležité, aby náš výbor trval na tom, že nemůže ta revize trvat eh, ještě déle. A také souhlasím eh, s těmi automatickými systémy, jak říká pan Kramer a ostatní, ty jsou důležité, ale stejně tak musíme mít, musíme trvat na tom, že by neměli, neměla by existovat možnost je vypnout s výjimkou Eh, nějakých výjimek, ať jsou ty varovné nebo brzdné systémy. Pokud eh, jsou používány pro eh, zlepšení bezpečnosti, tak by nemělo být akceptováno, že si je někdo může potom vypnout. Ještě jednou děkuji, těším se na všechny pozměňovací návrhy a musím říct, že tato debata byla velmi užitečná a to je také díky té vynikající zprávě. Děkuji paní Anderson, paní Ayala Sanders má slovo. Děkuji, paní předsedající. I já chci poděkovat panu Kochovi eh, za eh, tu pozornost, kterou věnuje všem těm novinkám, eh, které by mohly vést k zlepšení bezpečnosti v silniční dopravě. Je trochu frustrující, že pořád čekáme na některé návrhy, v některých ohledech už se nám to podařilo zlepšit, přestože soukromý sektor se k tomu staví eh, skepticky, například se týkalo testování eh, toho čelného nárazu, ten problém cyklisty a tak dále. Je evidentní, že na to musíme pracovat dále. Ale potom je tady ještě jedna věc, která s tím není úplně konsistentní a to je to, že my se snažíme zajistit, aby vozidla byla bezpečnější jako taková, Eh, včetně toho, aby byla bezpečnější nebo šetrnější k těm, se kterými eh, se dostaneme do střetu, ale současně eh, s tím hodně lidí si dělá starosti s tím, že tady budou samořízená vozidla, ta autonomní vozidla, která také sebou nesou nějaká bezpečnostní rizika a musí brát ohled na ty, kteří jsou zranitelní, kteří se můžou vyskytnout v jejich blízkosti a tak dále. A samozřejmě by bylo dobře, kdyby nás automobilový průmysl mohl ujistit, že dělá všechno proto, aby eh, ten vývoj nových vozidel zohledňoval naše bezpečnostní eh, požadavky. Na ulicích to kolikrát vypadá eh, trochu jako válka mezi účastníky provozu. Víme, že Někteří řidiči se rádi kupují co největší auta, ale ta potom ohrožují například cyklisty nebo chodce e, tím víc. E, potom jde také o infrastrukturu, k tomu už byla přijata zpráva v minulosti. Víme, že kolikrát je v podstatě jenom o dobrou vůli čínských států, aby udržovali infrastrukturu na určitém stavu. Ale my bychom byli rádi, aby to bylo povinné, aby existovaly povinné standardy pro infrastrukturu a členské státy to budou muset dodržovat. Eh, a také jde o interoperabilitu této infrastruktury. Víme, že v minulosti eh, byla přijata zpráva o vymahatelnosti pokud eh, přeshraničních v přeshraničním kontextu, také to nedošlo až do konce, nebo se prosadit ty sankce, protože komise a rada nesouhlasili s parlamentem v tom, že to je důležité. V každém případě musí mít nějaké společné celoevropské standardy. A bez, bez těch sankcí se nepodaří nic eh, vynutit, protože víme, že dochází k jednání, které má dopad na bezpečnost. Já k tomu předložím eh, pozněvací návrhy. Samozřejmě musíme počkat také na to, co nám komise k tomu předloží. A, eh, já tedy za naši skupinu chci tady mít odstavec o sankcích a o infrastruktuře. A potom jde o administrativu. E, víme, že rada tuto věc teď konzultuje Jde o mm, ty záchranné služby, které pečují o ty zraněné. I tady by se měla využívat nejnovější technologie. I do toho je potřeba investovat eh, veřejné, ale i soukromé prostředky. Takže musíme zajistit, aby záchranné služby byly schopny zasáhnout eh, co nejdříve v případě nějaké silniční nehody. To je pro mě také zásadní věc. Děkuji vám. A pan Vin van der Kamp, máte slovo. Paní předsedkyně, velice děkuji. Děkuji Dietru Kochovi srdečně za jeho návrh. Za prvé bych chtěl podpořit to, co to tak emocionálně zaznělo. Já jsem tři roky členem tohoto výboru a již dlouhou dobu se tady jedná o těch 22 tisíc mrtvých ročně. A jako bychom si na to číslo začínali zvykat. Slýcháme ve zprávách o Mosulu, o Sýrii, no a v Evropě prostě 22 500 mrtvých ročně na silnicích a ulicích, jak to lidé mají vůbec chápat. Teď tady máme to skvělé prohlášení z Malty, no ale že by se něco změnilo? Nic. Každý den desítky lidí umírají a neměli bychom konečně začít jinak komunikovat, jinou komunikační strategii zvolit. Tolik k Dítru Kochovi. A druhá otázka, paní předsedkyně. Jde tady o motorová vozidla, jejich bezpečnost, nikoliv. Nejde o pěší, nejde o bezpečnost silničního provozu, i nejde ani okrajově o infrastrukturu. No, a celý další seznam přání bychom měli k tomu připsat, abychom tam dostali všechno z oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dejte na to ani neměl místo. Proto bych chtěl své poznámky omezit na technické aspekty. To je to, co zmínila Lucy Anderson. Tedy onen mrtvý úhel u zrcátek, samozřejmě tlak v pneumatikách, to by mělo být možno zjišťovat automaticky a potom bezpečnostní opatření, která nelze vypnout. S paní Sehnalovou jsme se věnovali tématu e-call ve výboru IMCO. Tam byl kolega z ALDE, který chtěl, aby e-call bylo možné vypnout aby nikdo nemohl zjistit, kde se kdo nachází. No to prostě nedává smysl, když se to vmontuje do nákladáků a do vozidel, tak nemůže být možnost to vypnout, jinak to vůbec není k ničemu. Děkuji. Děkuji, pane Onen Kampe. A teď dáváme slovo dalšímu řečníkovi. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. I my v EHSV se už 20 let věnujeme bezpečnostně silničního provozu. A jako základ máme strategické zaměření na roky 2011 až 2020. V tomto rámci jsme se taky věnovali zprávě komise Analyzovali jsme tuto zprávu na základě stanovisek, která jsme vypracovali v minulosti. To potom vedlo k tomu, že bych chtěl zdůraznit některé věci, zdaleka nechci opakovat všechny, ale ve zprávě pana Kocha je spoustu bodů a Komise je ostatně také zmiňuje ve svém textu, proto já mohu být stručný a zdůrazním jenom pár bodů, kterým se zatím nikdo až tak podrobně nevěnoval. V návrhu pana Kocha stojí psáno, že zásadní je infrastruktura. Přitom bychom možná se měli chopit impulzu, který zazněl v minulosti, a sice, že členské země by vypracovaly mapu Black Spot, která by byla také zveřejněna. To zdaleka neudělali všichni, bylo to docela nevyvážené a třeba v Belgii zazněla úvaha, že by tato mapa černých míst byla interaktivní aby veřejnost, třeba ti, kteří bydlí v oblasti těchto black spot, těch černých míst, mohli vůbec reagovat. A když by potom úřad nebo politik byl opakovaně oslovován místní populací, kdy s tím konečně něco uděláte, aby ta křižovatka byla bezpečnější, aby tam nikdo nepřišel o život, tak pak by uh, na to možná politika reagovala a pak by to možná, jak řekl Win van de Kamp, bylo pro ty lidi eh, jasně vidět, kde je riziko větší. Tady je co zlepšovat. Možná by si to komise mohla poznamenat. Tady by se dalo něco v této oblasti udělat, aby tyto mapy černých míst byly interaktivní, aby to opravdu fungovalo. No a potom ještě jiný aspekt. Zaznělo zde, že nákladní auta působí většinu nehod. No, já si myslím, že tahle situace vypadá trošku jinak, ale nechtěl bych se handrkovat. Ale koncepty, které eh, jsou v některých zemích už používány, ne ve městech, ale na silnicích, kde je to možné, tak eh, tam vidím, že to je opravdu zásadní bezpečnostní opatření, kdy se ze tří nákladáků udělají dva a to je pak aspekt, ke kterému je možno přihlížet. No a potom ještě, paní předsedkyně, ochrana pěších a cyklistů. K tomu jsme řekli, že by měla být infrastruktura oddělená. To je řešení do maximální možné míry. A motorová vozidla by měla být vybavena detekčními systémy, aby ostatní účastníky provozu, cyklisty a pěší zaznamenala. Tady máme technologický vývoj značně pokročilý v této oblasti. Také vás chci poprosit, abyste měli na paměti i motocyklisty. Vin van de Kamp se v tom vyzná. Já si myslím, že i oni jsou takovou nechráněnou kategorií. Často se totiž stává, já cestuji mezi Antwerpami a Bruselem, tam je věčně zácpa, no a eh, motorky se tam tak jako prokličkovávají dopředu. V Belgii je to legální, v jiných zemích ne. Občas někdo otevře dveře nebo okinko a vyhodí z něj něco, a na to by se taky asi mělo dávat pozor. A rád bych se vyslovil proto, aby v kategorii těch, kdo si zaslouží ochranu, byli k cyklistům a pěším zařazeni i motorkáři. Děkuji. Děkuji. Ještě předtím, než dám slovo komisi, tak bych chtěl připomenout, eh, že, chtěla připomenout, že bychom neměli být eh, pasivní k tomuto tématu, protože je to velmi vážná věc. Všichni aktéři by měli si uvědomovat, eh, jak důležité jsou tyto věci. Musí to proto být systém, to ano, ale musí také zdat eh, sankce za porušování eh, pravidel, protože jde o životy. A podle mě je naprosto zásadní připomínat, že bezpečnost na silnicích musí eh, být právo každého občana, kdekoliv v Evropě. A konkrétně to tedy eh, znamená, že bychom se měli podívat na ty otázky, které vyplývají ze zprávy pana Kocha, kterému za zprávu děkuji. Je to samozřejmě to financování eh, kvalitní silniční infrastruktury, jak to eh, zajistit, protože to přispívá k bezpečnosti na silnicích. Za druhé jde o technické kontroly vozidel. Existují také různé inteligentní funkce ve vozidlech, jako je e-call, ale potom jde také o e, vzdělávání a o to, jestli to vzdělávání je dostatečně důsledné, jestli je dostatečně financované a jestli také máme dobrý způsob komunikace. A bylo by dobře, kdyby nám teď komise ke všem těmto věcem něco řekla. A zítra Eh, půjde o otázku, jestli můžeme eh, například chodcům a cyklistům eh, zaručit jejich právo na ochranu a na bezpečnost na silnicích. Teď tedy dáme slovo komise, pan Brujerkes je tady. Máte teď velkou zodpovědnost a já se chci zeptat, jestli komise hodlá s těmito věcmi něco dělat. A jestli bude konkrétně, přijde s konkrétními opatřeními, nebo to budou zase jenom slova. Thank you, Madam Chair. And uh, on behalf Paní předsedkyně za Evropskou komisi a DG Grow bychom rádi poděkovali panu zpravodaji za vynikající práci eh, na této zprávě, protože to velice dobře obráží také místa, na která se soustředuje komise také zcela správně klade důraz na rozdělení kompetencí. Samozřejmě, že existuje tady eh, akce na úrovni Evropské unie, to je na nás. Dále je to eh, rozděleno i mezi nás a další kolegy z jiných generálních ředitelství, ale pak tady úroveň členských států a také samozřejmě výrobců vozidel. Jak jsem právě řekl, Uvědomujeme si, stejně jako pan zpravodaj, že různá oddělení komise se musí různými věcmi zabývat. Já tady konkrétně e, se zabývám otázkami bezpečnosti vozidel. Členské státy samozřejmě musí řešit opatření na národní úrovni. A pokud jde o prosazování pravidel a zlepšování infrastruktury, pak to všechno si velice dobře uvědomujeme my i oni. Pokud jde o soukromí dat a přístup k ním. Tady zase jsou kolegové z DG Move a DG Just a ti budou rozhodovat o tom, jak v těchto záležitostech postupovat. Musíme otevřeně říci, že trošku váháme s tím, zda toto by mělo být součástí schvalování typu bo homologizace. Mluvíme teď o bezpečnosti automobilů a bezpečnostních prvcích eh, na vozidle pravidlech a samozřejmě, že se to toho týká. Celá řada nebo většina řečníků souhlasí s přístupem pana zpravodaje. A i my s potěšením slyšíme, že všichni víceméně uvažují stejném, ve stejném směru. I my si přejeme být ambiciozní. Proto na horizontu už se rýsují velice zajímavá a inovativní opatření. Já bych neřekl přímo technologie, ale rozhodně taková takové prvky bezpečnostní, které opravdu jsou dokázané jako bezpečné a které už jsou ve výrobě a mělo by to být potom povinné pro všechny občany při nákupu eh, eh, automobilů, aby tím měli vybaveni. A jak už tady bylo několikrát řečeno, musíme také uvažovat o diferenciaci různých tříd eh, vozidel, abychom měli dobrou strategii, pokud jde o bezpečnostní prvky, zejména pokud jde o mrtvé úhly u nákladních automobilů, protože některé vlastně jezdí jenom na v silnicích, jenom na dálnicích, ale některé dodávají skutečně zboží například do městských oblastí a jsou nebezpečí potom pro e, cyklisty a pěší. A pokud jde o směrnice, směrnici o váhách a e, rozměrech, pak chceme, aby e, tyto dokumenty nebyly si konkurenční, ale konzistentní. I jiní řečníci už zdůrazňovali, jak důležité je aktivně snižovat rychlost, nejenom varovat. A v tomto ohledu také uvažujeme o něčem, co by aktivně spolupracovalo eh, s, eh, spolupracovalo s řidičem, tedy ne, aby se jenom něco ozvalo nebo, eh, něco, nebo aby se o, něco zablikalo, ale aby se něco projevilo konkrétně například na plynu, na páce plynu automobilu. Pak jsou tady věci, které se týkají bezpečnosti cestujících. Jedná se tedy jak o řidiče, tak o jeho spolucestující. A pak jsou tady zranitelní účastníci eh, silničního provozu, které samozřejmě bereme v naší iniciativě eh, v úvahu. Budeme také revidovat nařízení o bezpečnosti eh, pěších spolu s obecnou bezpečností. Budeme se zabývat pěšími, kteří jsou poraženi automobilem, aby jejich zranění nebyla tak těžká, jako je tomu teď. A budeme zajisté v tomto směru i v ostatních spolupracovat i v budoucnosti s Evropským parlamentem. Děkuji mnohokrát. Vy mluvíte o globálním balíčku. Máte k němu nějaký časový plán? E, úplně jsem to nepochopila. Thank you. Eh, děkuji, ano, to je správná otázka. Momentálně eh, připravujeme hodnocení dopadu. Eh, protože i ve zprávě bylo zdůrazněno, že opatření musí být eh, efektivní z nákladového hlediska a eh, samozřejmě i providitelná. A na tom se teď pracuje. Až ten proces proběhne, tak musíme to přitom udělat velice pečlivě, až to, aby to posouzení dopadu bylo opravdu důkladné. A pak doufáme pak, že finalizujeme návrh komise do jara příštího roku a tam už pak budou konkrétně zmíněna ta opatření, které si budeme přát zavést. Všichni jste svědky toho, že tady komise řekla, že na jaře to bude eh, priorita pro komisi. Takže eh, to bude ještě před koncem našeho období. A já chci teď na závěr dát ještě jedno slovo panu Kuchově. Děkuji, paní předsedkyně. Už jsme půl hodiny ve sklozu, tak se nebudu věnovat každému jednotlivému argumentu a všem řečníkům, ale děkuji vám všem a vám, paní předsedkyně, za to, že jste zdůraznili, jak důležitá je ta zpráva jak důležité je to pro všechny občany u nás doma, kteří stále očekávají, že EU pro ně udělá něco dobrého, co přímo pocítí. A tady jsme, myslím, na dobré cestě. Líbilo se mi, kde všichni říkali, že nechceme udělat něco pro větší ochranu těch, kdo sedí v tom autě, aby nedocházelo k obětem v, v vozidlech značky ABC, ale že jde o bezpečnost všech účastníků provozu především eh, slabších, starších, cyklistů, pěších, lidí s nějakým deficitem, ti všichni mají být ve středu pozornosti a ve středu naší ochrany. Samozřejmě opakovaná otázka Otázka nákladů. O ní se musí hovořit, ale mnohé asistenční systémy se doplňují, mají stejné senzory na místě, to znamená, že jakmile je tam jeden systém, tak jeho rozšíření na druhý a další není o tolik nákladnější, takže ty systémy musí mm, snižovat cenu. Jsem tedy optimistický v tom, že jakmile to bude nařízeno, tak to populace přijme, protože to je druhá stránka. Nejde o to, abychom to nařídili, jde o to, aby ty lidi si řekli, jo, to chceme, tak si to přejeme a to si do, můžeme dopřát. Tato zpráva z vlastní iniciativy hovoří vlastně hlavně o tom, co chceme. Všechny ty lhůty a podrobnosti, tomu se budeme věnovat, až to budeme přepracovávat to, mm, naří, to, tu směrnici o obecné bezpečnosti, jaké systémy, jak to bude s detekcemi systému, jak to bude s tím systémem o nouzového brzdění, ne, že snížíte rychlost o 20 km, ale na nulu a tak dále. To všechno se bude probírat při legislativním zpracovávání těchto dokumentů. Téma odpojování těch asistenčních systémů, to si myslím, že bude ještě předmětem dlouhého rozhovoru. Ne že by výrobci, ale různé svazy a nevládní organizace říkali, no to by se mělo dát i vypnout. Já osobně jsem proti tomu, ale prostě musíme diskutovat a musíme pak rozhodnout, co si z politického pohledu přejeme. Alkohol jako poslední téma, které chci zmínit. Já jsem z dob NDR, eh, si vzpomínám na 0,0 promile. Mohli jsme s tím žít, ale jsou mnohé regiony v Evropě, které takové omezení nepřijmou. A vědci říkají, mm, že třeba určité jablečné šťávy vedou k, ke stopovému množství alkoholu v krvi. Myslím, že nějaké řešení by se mělo najít. Já, bych navr- já jsem navrhoval nula pro profesní řidiče, pro řidiče začátečníky a všechno, co jde nad rámec toho, to by mělo být ještě předmětem diskuse. Děkuji vám všem za pozornost. Já vám děkuji, pane Kochu. Luta pro pozměňovací návrhy 14. července v 11 hodin. A teď budeme pokračovat mnohostranou dohodu o vytvoření společného evropského vzdušného prostoru a zpravodajem je pan Zile. Dobrý den, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. Toto je mnohostranná dohoda, která pokrývá všechny členské státy, i Island, Norsko a balkánské státy, Albánii, Bosnu, bývalou Jugoslávskou republiku, Makedonii, Černou horu a Kosovo. E, dávám ten historický kontext. Ta dohoda byla podepsána v červnu 2006, Myslím, že bude dokončena pozdějšímu datu a e, tomu, že parlament má pravomoc přibližně schvalovat e, tyto dohody, e, tak tady byla předložena zpráva Evy Lichtenbergové, ta byla schválena v roce 2007, ten proces rozšiřování byl dokončen do roku 2014 a potom komise v roce 2015 předložila Eh, návrh rozhodnutí rady o uzavření této dohody, tak aby eh, se eh, zohlednil vstup platnost Lisabonské smlouvy, ale také vstup Rumunska a Bulharska, které vstoupily do EU. Takže teď je potřeba tento nový postup schvalovací. I balkánské státy přislíbily harmonizovat svou legislativu v oblasti vzdušného prostoru dušné dopravy, aby zajistili příslušnou bezpečnost. A tato dohoda přibližně e, platí už roku 2006, tedy více než 60 lety. To bylo to přechodné e, období pro e, všechny ty partnerské státy a státy Evropského hospodářského prostoru. Takže všechny tyto státy individuálně postupně sladěvaly svou legislativu s pravidly, které máme my v EU. A je potřeba říci, že mm, všechny ty partnerské státy tady musí naplnit všechny ty podmínky a komise musí sledovat eh, tu konvergenci a také to, jak ta bezpečnostní opatření se prakticky provádějí, takže eh, komise také těmto partnerským státům může nabídnout technickou pomoc, navštěvuje ty státy, aby ta mohla vyhodnotit eh, situaci v terénu a po tom všem komise musí předložit zprávu o pokroku pro každý eh, z těch partnerských eh, států. Tato zpráva potom má kladné doporučení k tomu, aby byla dokončena. Tato dohoda, my můžeme pouze eh, se vyslovit ano nebo ne. A moje zpráva tedy navrhuje ano, nicméně ta lhuta pro pozměňovací návrhy pouze můžete, nemůžete navrhnout žádnou změnu textu, můžete navrhnout pouze Eh, jiný eh, tedy výsledek ne. A ta lhůta proto je 10. tedy dnes eh, v 7 hodin. Pan Deli má slovo. Děkuji, paní předsedající, jenom velmi stručně. Já také vítám, že jsme konečně se dostali do této fáze po všech těch letech a krocích, které byly učiněny. Od pana zpravodaje jste slyšeli ten historický kontext, to všechno začalo v roce 2006, teď to ověřování eh, skončilo v posledních eh, třech letech, teď eh, máme také nové členy, nové, novou smlouvu a proto je potřeba to všechno upravit, aby se to vzájemně vyhovovalo. A my to také podporujeme s tím, aby se postupoval tak navrhl pan zpravodaj. Děkuji vám, pane Deli. Další řečník. Děkuji. Já za ALDE bych podpořil tento dokument. Není tu nic sporného. Řekl bych, že ta dohoda byla podepsána v roce 2006 a tady se jedná o integraci těchto šesti zemí Balka- v západního Balkánu do evropského prostoru a domnívám se, že tenhle proces teď běží daleko rychleji než politický proces. Jedná se tady o vyšší míru integrace na cestě do Evropské unie v oblasti dopravy, letecké dopravy, se začalo již v roce 2006. To svědčí i o tom, že po vstupu Rumunska a Bulharska do EU jsou teď tyto země odklopeny členskými státy EU a to samozřejmě ukazuje, že je nutné integrovat tyto země nikoliv do, jen do všech dopravních oblastí, do uh, leteckého provozu, ale jde i o integraci do dalších segmentů, jako je ekonomika a tak dále. Děkuji. Děkuji. Pan Taylor má slovo, nechcete? Nic říct ne? Pa, tak paní Arnotu. Děkuji. Já se chci zeptat, eh, jestli náš výbor skutečně může eh, vyslovit takové doporučení radě. Eh, jedinou věc, kterou jsem k tomu našla, je z roku 2013, což byla zpráva našeho výboru, ale tam bylo řečeno, že dohody, které jsou vyjednány v rámci politiky sousedství, nemají nějaký dopad na zvyšování se dopravy státy, které nemají podobné dohody s Evropskou unii, eh, mají eh, podobný nárůst letecké dopravy s Evropou. Přechodný mechanismus, který byl zaveden, by byl neefektivní nebo by byl brzdou pro transpozici komunitárního práva. Už několikrát bylo přiřečeno, že komise se opírá o studii, kterou připravila společnost Bus a Company a ta říká, že by bylo dobře uzavřít tuto dohodu s státy západního balkonu, ale komise tuto studii nezveřejnila. A já bych byla velmi vděčná také, pane zpravodaj, kdybyste mohl upřesnit eh, tyto věci, například jestli ta letecká bezpečnost eh, bude odpovídajícím způsobem ovlivněna. Chci ještě říci, že Evropská unie má právo vyjednávat eh, dohody letecké dopravě se třetími eh, státy, což znamená, že členské státy nemohou si eh, eh, ovlivňovat způsob řízení letecké dopravy. Je to omezení suverenity národních států, tak jako evropská legislativa často vede ke zhoršení služeb a ke snížení sociálních norm, což je nepřípustné. Co týče bezpečnosti, tak příslušnost těchto zemí k Evropské konferenci o civilním, civilní letecké dopravě není dostatečnou zárukou. Je evidentní, že tato dohoda zapadá do rámce postupného přistupování států západního Balkánu a jak víte, naše skupina to odmítá vzhledem katastrofické bilanci předchozích rozšiřování Evropské unie. Ráda bych, pane Pravda, kdybyste na to mohl zareagovat. Teď ještě nemohu říci, jaké je naše definitivní stanovisko k vaší zprávě. Já se teď eh, obracím směrem ke komisi. Máme tady paní Alberton. Můžete nám vyjasnit všechny ty otázky, které tady zazněly? Děkuji, paní předsedající. Tedy komise vítá podporu pana zpravodaje a jak už vysvětlil pan zpravodaj tak, aby byla plně implementována dohoda, která byla podepsaná před deseti lety. A to vlastně umožní, aby se plně využil potenciál samotnými těmito státy. Abych zodpověděla několik eh, otázek, které tady zatím padly. Ta dohoda jak už bylo vysvětleno, znamená, že evropská legislativa týkající se bezpečnosti a dalších věcí bude muset být plně transponována a implementována ve všech eh, účastněných zemích. To tedy znamená, že tato dohoda umožní aby se aplikovaly stejné standardy ve všech eh, zúčastněných státech. Proto tedy společný evropský vzdušný prostor má smysl. A samotné tyto země už učinili značný eh, pokrok a eh, komise spolu s experty z IASA každoročně vyhodnocovala pokrok. Plná implementace dohody umožní jak si potvrdit i z právního hlediska tento pokrok a v samotných členských státech to bude znamenat, nebo zúčastněných státech to bude znamenat, že budou mít plný přístup k jednotnému trhu. E, zatím ještě e, rozhodnutím komise přechodné období nebylo schváleno, protože to bude možné teprve po uzavření dohody a jak eh, se stanoví ve samotné dohodě. Eh, různé požadavky se stanoví jednotlivě pro jednotlivé země. Eh, státy západního Balkánu jsou skutečně členy ICAC a Eurocontrol, což rozhodně není v rozporu s kompetencemi, protože evropské aky eh, v této dohodě zahrnuté bude muset být plně realizováno a znamená to důležitý pokrok a krok vpřed těchto zemí, pokud je o lepší, větší bezpečnost. Pan Zile má slovo. Děkuji všem kolegům, kteří vystoupili, já jenom na to rychle za ruky. A chci upřesnit, co můžeme a co nemůžeme. Můžeme buď podpořit uzavření té dohody, anebo to můžeme nepodpořit. Návrhy můžete překládat do sedmi dnes večer. Pokud nechcete to podpořit, tak by to poškodilo již zavedený eh, trh pro eh, eh, tento, pro tyto státy, ale co nemůžeme v žádném případě je vyloučit Rumunsko, Bulharsko nebo Chorvatsko nebo Balkansk, eh, z Evropské unie. A stejně tak eh, nemůžeme eh, zastavit platnost Lisabonské smlouvy. Tak a kde Evropská komise má kompetenci nebo právo jednat za Evropskou unii v, tomto, v takovýchto případech. Děkuji, pane Zila, jenom připomenout, že dnes večer v 7 hodin je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, tak bývají asi dvě hodiny, pokud ho hodláte Eh, dělat. A teď budeme pokračovat, budeme hovořit o mezinárodní zprávě oceánu, program pro budoucnost našich oceánů v souvislosti s cíly udřetelného rozvoje pro rok 2030. Je to moc hezká zpráva, také eh, vzhledem k cílům COP21. Paní pravdeka tady není, takže to bude vin van den Kamp, který bude hovořit jejím jménem. Prosím. Voorzitter, dank u zeer. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych nejdřív poděkoval skutečné paní zpravodajce a chtěl bych jí omluvit, že se dnes nemohla dostavit. Vycházela z původního pořadu, návrhu pořadu jednání, kde byl její bod až na zítřek. Pokusila se, jak jste se mohli dočíst, věnovat se mnoha aspektům toho stanoviska o mezinárodní zprávě oceánů. Oceány jsou velké bohatství a musíme pro jejich ochranu mnoho udělat, hlavně co se týká ochrany životního prostředí. Víme, že velké lodě jsou rizikem. Musíme také, paní předsedkyně, jasně říct, že oceány mají velkou ekonomickou perspektivu, když se jedná o dopravu mnoha zboží po moři. V této souvislosti je důležité, aby členské státy přes, před 31. březnem 2021 přišly s plánem jistého územního plánování v mořích. To je důležité. Jedná se i o bezpečnostní aspekty. Podívejme se, jaká je třeba teď situace s uprchlíky v oblasti Středozemního moře. Spolupráce EASO, Frontex, a CA je opravdu naprostou prioritou. I pro Klaudii. A paní předsedkyni nesmíme zapomenout na inovaci a digitalizaci, které hrají značnou roli. Na moři můžeme udělat ještě daleka víc pro digitalizaci. Co se týká životního prostředí, možná bychom se mohli krátce věnovat směrnici, směrnici o záchytných zařízeních v přístavech. Kdyby tohle bylo řádně regulováno, dalo by se eh, zvládnout, zamezit daleko většímu znečišťování moře a cestovní ruch na moři v tom sdělení omezen není, eh, zmíněn není, to je bodu 8 tohoto stanoviska, že by bylo dobré, kdyby výbor pro životní prostředí k tomu přihlédl. Tedy oceány jsou velkou šancí. Důležitý, důležitá je bezpečnost, důležitý je i cestovní ruch. To byl úvod jménem kolegyně Claudie Monteiro. Kamp, merci. Děkuji vám, pane Van Kampe, za to, že jste zastoupil paní zpravodajku a nyní dám slovo novým zpravodajům. Paní Rodust jako první. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové. I pro mě je mezinárodní zpráva moří zásadně důležitou oblastí. Efektivnější, ale především udržitelnější společná zpráva a využívání moří je důležité. Proto se mi líbí toto sdělení komise a vysoké zpravodajky a děkuji paní zpravodajce za tento návrh zprávy. Jsou tady obsaženy body, které jsou důležité z pohledu našeho výboru, třeba plánování, inovativní technologie modrého růstu a digitalizace nebo myšlenka spolupráce na mezinárodní úrovni pro dekarbonizaci lodní dopravy. Ale chtěla bych eh, jako stínová zpravodajka zmínit několik dalších bodů a přijdu s některými pozměňovacími návrhy jako stínová zpravodajka SAD. Existují účinné strategie a nástroje, k redukci emisí skleníkových plynů a dalších škodlivin. Tento sektor musí přispět svým dílem k pařížské dohodě o ochraně klimatu. Pro ochranu křehkého životního prostředí by měl být zakázán mělo být zakázáno využívání těžkých olejů jako paliva pro lodě. Je třeba lépe implementovat platné dohody, je třeba vytvořit kapacity pro to, aby se zaručilo dodržování limitů a kontrola. S ohled, to platí i s ohledem na rozvojové země a malé ostrovní státy. Ekosystémy moří jsou znečišťovány v důsledku nedostatečné struktury v přístavech a ilegálních aktivit. Další bod je zlepšení a konkretizace regulačního rámce. Musíme hledat konkrétní, realizovatelná, a kontrolovatelná opatření a strategie. Jenom při zlepšení transparentnosti, jasného přidělení odpovědnosti a při zahrnutí všech zúčastněných můžeme dosáhnout pokroku. Těším se na spolupráci a děkuji, že jste mi naslouchali. Merci beaucoup. Děkuji, pan Demesmekr. Děkuji, eh, paní předsedající. I já chci poděkovat paní Monteiro za práci na této zprávě. 8. června byl Světový den oceánu. A my přitom víme, že oceány čelí čím dál tím většímu tlaku a rozhodně by naše úsilí se nemělo omezovat na aktivity v rámci tohoto světového dne. Měli bychom eh, všichni bojovat za to, aby oceány byly udržitelné, protože jsou naprosto zásadní pro eh, stabilní ekosystém, pro eh, nás, pro stabilizaci klimatu, protože víme, že oceány absorbují čtvrtinu emitovaného CO2 a jsou také velkým zdrojem kyslíku a přitom jsou velmi důležitým ekonomickým faktorem. Je to zdroj obnovitelné energie a je to také prostředek mezinárodního obchodu a také slouží k cestovnímu ruchu. A ty dva poslední aspekty jsou eh, ty, na které bychom se měli v tomto stanovisku zaměřit. Eh, naše skupina eh, by byla pro strategii Eh, zajištění bezpečnosti námořní dopravy, tak aby jak obchod, tak i turisté měli eh, za bezpečnou dopravu, jde také o eh, ekologic, ekozalizaci dopravu a to všechno by mělo probíhat prostřednictvím subsidiarity. A jde také o lepší spolupráci mezi členskými státy. Měli by se více využívat stávající struktury. A víme, že cestovní ruch na pobřeží vytváří téměř 4 miliony pracovních míst, přináší obrovskou přidanou hodnotu. Tato čísla jsou velmi přesvědčivá a na to bychom měli dbát. A co se týče balíčku o odpadech, Komise chce do roku 2030 eh, snížit objem odpadu o 30 a je potřeba přijmout opatření, aby eh, eh, ten cíl byl naplněn. Například co týká mikročástic vypuštěných do oceánu, které jsou velmi nebezpečné. My si myslíme, že oceán má obrovský vliv na náš každodenní život a e, to by se měl promítnout do toto stanovisko. Děkuji, pane Demesmakere. Paní e, Meissner má slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych jenom nejprve, možná to trochu nezvykle, ale poděkovat paní e, předsedající za to, že to bylo zařazeno na náš pořad jednání, protože to patří do naší oblasti Eh, já, eh, vždycky to byl náš výbor, který měl tyto věci na starosti, protože eh, teď to také, nebo v minulosti to také byl výbor pro životní prostředí, který to dostal a teď máme sdílenou kompetenci pro tuto zprávu. Takže jako stanovisko je to příliš krátké, pokud tam jsou ty tři body, které spadají do naší kompetence. A Eh, já bych chtěla poděkovat eh, nepřítomné zpravodajce. Ona by tady eh, určitě ráda byla. Já vím, že dorazí až zítra. Já vím, že Klaudia se o to velmi angažuje. Znám celé řady dalších gremí, kde vystupuje. Já si myslím, že se i tady v těch osmi bodech, to jsem zkusím velmi krátké, se tam podařilo říct si hodně, to je obdivodné. A já jsem velmi ráda, že i díky stínovým zpravodajům Eh, se podaří to ještě nějak doplnit, už to říkali oba předřečníci, je to opravdu tak, že oceány eh, jsou důležité pro budoucnost lidstva, já jsem o tom naprosto přesvědčena a proto musíme dohlednout na to, aby vývoj oceánu a využívání surovic oceánu, eh, které bude probíhat, bylo udržitelné. A také se na námořní dopravu, aby byla čistší, to všechno je tady eh, velmi dobře zmíněno. A mm, musíme také vystupovat proti pirátům a proti znečištění. Potřebujeme vědu a výzkum, potřebujeme prostředky na Connecting Europe Facility. To všechno tady uvedeno je a já si také myslím, že i eh, to nařízení pro námořní dopravu, se kterým má přijít eh, komise, to je ten nástroj, který by měl zajistit lepší plánování. A pokud se to podaří, Eh, a také eh, přijmout a prosadit v Evropě, tak eh, a potom to rozšířit na mezinárodní úroveň, tak to bude jedna možnost, jak podpořit udržitelný rozvoj. Já se nechci vyjádřit ke všemu, je tady celá řada dobrých věcí, ale e, jsou to také emise těch přístavních zařízení, to je 6. Já vím, že například na e, Balckém moři. Dochází i k emisím dal, uhel, oxidu uhelnatého. A je potřeba vytvořit některé chráněné zóny a investovat do toho. Proto musí být ty přístavy příslušně vybavené. A zase my jako poslanci se musíme postarat o to, aby ty prostředky na to byly vyčleněny. To je všechno a děkuji se, eh, těším se na další spolupráci. Děkuji vám, paní Meissner. Pan Taylor má teď slovo. Děkuji, děkuji pane před, paní předsedkyně. Eh, rád bych eh, poděkoval samozřejmě eh, paní zpravodajce. Běžíte jí, prosím, poděkování za vynikající práci na tomto návrhu stanoviska. Velice ho vítám, ale jsou tady určité věci, které bychom rádi zahrnuli do konečného stanoviska nebo naopak je vyloučili a v tomto směru předložíme pozměňovací návrhy. Například bychom moc chtěli, aby se tam vyjádřila podpora EMSA, pokud je o její kompetence a opatření na ropných a pli, plošinách a plošinách na těžbu plynu v moři. Také bychom chtěli eh, více apelovat na implementaci směrnice 2035, pokud se týče znečišťování moří lodí. Nejedná se jenom o pobřežní oblasti a ostrovy, které nejvíce trpí důsledky klimatických změn, ale změny klimatu jsou často dále zhoršovány masovou turistikou. Chtěli bychom tedy také zajistit eh, ekologickou koherenci, eh, kon, eh, soudržnost různých politik a proto se velice těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji, pane Taylor, paní Ayala Sender. Sí, gracias, presidenta. Sí, en primer lugar. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, samozřejmě, že v první řadě chci velice poděkovat paní Monteiro za eh, tuto práci, za to, jak tam schrnula ty nejdůležitější věci. Já bych se k tomu jenom chtěla vyjádřila v tom smyslu, že by bylo dobré, kdybychom také dokázali vytipovat a poukázat na obtíže, které existují v souvislosti s obrovským nárůstem přístavních zařízení. E, náš přístav byl čím větší, tím lepší. Místo, abychom učinovali o efektivitu. To má dopad na e, pobřeží, na činnost přístavů jako takových, na bezpečnost, na činnost činnost celních orgánů. Myslím si, že se musíme snažit eh, spíše snižovat rozsah eh, této přístavní činnosti tak, aby došlo k lepší redistribuci a aby eh, tyto, tato obrovská zařízení nebyla tolik využívána. Teď jsou ty super tankery a víme, co všechno se děje. A to nám ukazuje, že lze oprávněně pochybovat o tom, zda skutečně co je lepší, to je, co je větší, to je lepší. Pak jsou tady důsledky mechanizace, automatizace, lidského faktoru, což paní Montejerová má eh, v odstavci 7 digitalizace, automatizace. Myslím si, že to musíme ještě více zdůrazňovat když je všechno, eh, až bude všechno automatizováno na 100%, tak sice budou vyloučeny chyby lidí, ale za to tam budou další chyby. A proto tedy zmiňuji i tu plnou, úplnou eh, digitalizaci. A pak ještě trošku o Brexitu. Eh, stále více nás trápí to, co eh, se děje s přístavem v Gibraltaru a jak se zužují ty kontinentální zařízení tam. Pokud tedy dojde opravdu k odchodu z Evropské unie, pak by bylo dobré si trochu posvítit na to, co se tam děje v tomto koridoru, který se stále zužuje. Turismus samozřejmě má velký dopad. Nejedná se jenom na turismus na eh, pobřeží, ale také výletní lodi. Eh, pokud je o znečišťování, pak tedy eh, i zemědělství má eh, velmi znepokojivé důsledky, pokud je o eutrofikaci našich moří. A myslím, že budeme muset také někdy hovořit o nových těžebních činnostech, k nímž stále více dochází na moři. A konečně pak, paní předsedkyně, já už jsem o, před nějakou dobou žádala o zprávu, která by se týkala interakcí mezi různými profesemi v oblasti dopravy. A týká se to hlavně mladých lidí a zase se o tom zmiňuje i paní Mantejrově své zprávě. Určitě bylo velice dobré, kdybychom měli vypracovanou studii a kdybychom se k této věci někdy v tomto výboru sešli. Děkuji. Děkuji. A teď dáme slovo Evropské komisi. je Tady pan Papa Konstantinu. Na dvě minuty, prosím. Mohl byste na to zareagovat? Děkuji, paní předsedající. Já jsem eh, ředitelem pro eh, Mezinárodní zprávu oceánu DG MAR. Eh, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat paní Montinoty Akilat, paní Pravodice a panu Van Kampovi za to, že tady prezentoval její stanovisko. Děkuji také členům výboru za velmi konstruktivní připomínky. My jsme velmi rádi, že eh, tato zpráva vítá při zveřejnění sdělení o zprávě oceánu. My to vnímáme velmi pozitivně. Eh, to také řekla řada řeční řečníků. Vidím, že máte velmi živý zájem o tato témata, což je velmi povzbuzující a je to poprvé, kdy komise a vysoká představitelka vydali podobné prohlášení o e, budoucí politice. Je to tedy velký krok upředu. Ten současný mezinárodní kontext je velkou příležitostí pro to, aby Evropská unie se ujala vedení e, tohoto úsilí v, za lepší zprávu oceánu. Je tady jedna věc, e, kterou byste asi měli vědět, a sice, že v této oblasti, tedy zprávy oceánu, je Evropská unie lídrem. A hlavní hybnou silou pro e, toto společné e, úsilí na mezinárodní úrovni je právě Evropa a bude tomu tak asi i čím dál tím více v budoucnosti vzhledem k některým postojům našich e, původních tradičních partnerů, které mění svůj postoj. Takže to je eh, součástí eh, naší eh, reakce, také k agendě OSN 2030 o držených cílech. A já bych chtěl také odkázat na rovnou konferenci, která se konala na začátku června v New Yorku, které se účastnila EU i Evropský parlament. Hlavním cílem je udržet toto tempo postupu a dnes, eh, eh, pardon, 5. Eh, 6. října tohoto roku se v Maltě bude konat velká konference o oceánech a to také bude velmi důležitý krok, který by měl také zajistit větší pozornost veřejnosti pro tuto politiku. Dovolte mi, abych ještě poukázal na některé z těch kroků, které spadají do jasné, exkluzivní nebo sdělené kompetence s výborem Envy. Eh, je to partnerství pro oceány, to je jeden z eh, hlavních bodů toho našeho sdělení. My poukazujeme na partnerství uzavíraná mezi hlavními státy. A samozřejmě je evidentní, že eh, u oceánu nemůžeme jednat sami. To také říká paní Monteiro ve svém stanovisku. My jej za to děkuji. A dále jde o to prostorové plánování na moři a námořní bezpečnost. My chceme jít ještě o krok dál. Chceme, než jsou ty eh, ekonomické zóny, chceme to uvést i na mezinárodní úrovni. Eh, bezpečnost je také součást té agendy pro oceány. Bylo už zmíněno i v závěrech rady, které byly přijaty minulý měsíc. A dále chceme eh, pracovat eh, na výměně informací se eh, z paní předsedající přerušuje a říká, aby řečník zrychlil. Já jsem slyšel také poznámky o obchodu a cestovním ruchu. To jsou důležité věci, které jsou v té naší agendě pro růst a my se snažíme tím naším sdělením vytvořit eh, lepší podmínky pro tu takzvanou modrou ekonomiku. Tím eh, končím, paní předsedající, a na závěr bych ještě chtěl říci, že tímto sdělením jsme ambiciozně eh, nastavili naše cíle v oblasti zprávy oceánu, jež jsme dostali podporu od Rady. Rada k tomu přijala své závěry v Dubnu Eh, to je také velmi pozitivní signál a dnes odpoledne jsem slyšel, že i vy podporujete tuto iniciativu. My doufáme, že můžeme počít s Evropským parlament jako klíčovým aktérem do budoucnosti a děkuji vám za vaši pozornost. Já vám eh, děkuji a teď eh, paní, jenom ještě bych měla připomenout, že Eh, lhuta pro pozměňovací návrh je 14. července v 10 hodin. 14. července v 10 hodin. Pan Vin van Kam, eh, pane Vin van Kam, chcete ještě slovo? Já jsem si jenom myslel, že náhradník zpravodajky eh, by se mohl eh, ještě vrátit rychle k těm komentářům, které tady zazněly od stínových zpravodajů a od komise. Eh, já jsem velmi spokojený s tou proběhlou diskuzí. Předám samozřejmě všechna vaše poděkování, paní Monteiro. A tím eh, tuto diskuzi tedy končím, říká pan Fankam. Eh, ano, je to naprosto vaše právo, pane Kampa, a to právo teď právě využil. A teď jde o další bod přizpůsobení několika právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou. E, podle článku 270 smlouvy o fungování Evropské unie. Je to stanovisko pro výbor Jury a zpravodajem je pan Majer. Prosím, máte slovo. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Jak vidíme z názvu, je to velice právně technická materie, co teď máme před sebou. A z toho důvodu se domnívám, že není na místě provozovat nějaké politicko-ideologické hrátky, které se občas objevují. Náš eh, výbor může přivítat návrh komise, protože by došlo ke značné harmonizaci právních předpisů na režim aktů přenesené pravomoci a jiných aktů, tak jak o tom hovoří smlouva o fungování EU. Krátce k těmto prováděcím právním aktům. Tam komise když se jim říká základní, pra, základní dokumenty, tam může komise podle článku 291 smlouvy vydávat tyto dokumenty, pokud jsou jednotné podmínky, podmínky pro, je nutné mít jednotné podmínky pro provádění. Tyto akty tedy slouží výhradně k tomu, aby byly funkční základní dokumenty. A druhá věc jsou potom akty přenesené pravomoci. Základ těchto právních aktů se opírá o článek 290, delegovaný právní akt mění obměňuje nebazální doklady, to znamená, že můžeme hovořit o kvazi legislativní aktivitě. Náš návrh směřuje tam, aby rozhodnutí eh, bylo se týkalo 186 právních aktů Tady je hlavním výborem výbor Jury a u nás se jedná o 34 základních úkonů v souvislosti s mobilitou a dopravní politikou, aby se to harmonizovalo. Přesně to se v tom stanovisku dělá. V mnoha právních oblastech, v oblasti dopravy, které jsou spíš technické, je možno politická rozhodnutí, to může, se to může týkat politických rozhodnutí s velkým dosahem, proto by to měl parlament využít a částečně předal komisi kompetence tak, aby bylo možné zajistit celý legislativní proces. V zásadě se jedná o tři věci, které tu zakotvujeme a jsou to tyto. Za prvé trvání přenesení pravomocí pět let s automatickým prodloužením eh, po předložení zprávy, která musí být předložena do devíti měsíců před koncem. Za druhé potom doplňování eh, směrnic 97 a 25 z roku 2004 a třetí je potom zmocnění ke schválení delegovaných právních aktů ke změně celkem čtyř směrnic. Ještě jednu věc chci poznamenat a sice po upozornění sekretariátu a právní služby tohoto parlamentu jsem sem ještě zahrnul, že s cílem lepší harmonizace bodů úvodních ustanovení a s cílem celkového zlepšení chápání přijdu s deseti dalšími pozměňovacími návrhy k těm bodům úvodních ustanovení, abyste o tom v textu byli informováni. Až těch deset pozměňovacích návrhů uvidíte. Takže chci poprosit výbor pro dopravu, aby pozměňovací návrhy převzal do svého návrhu. Děkuji. Merci, monsieur le rapport. Děkuji, pane zpravodaji. A slovo máte vy. Děkuji. No, pan zpravodaj to již eh, zmínil. Je to spíš technická zpráva, která se věnuje přizpůsobení těch prováděcích dokumentů o delegovaných právních aktů. Stejně jako šest dalších výborů i výbor pro dopravu odevzdává své stanovisko výboru pro právní věci panu Majerovi děkuji za zprávu. Je tam spoustu dobrých bodů, které podpoří a sdílí i ostatní výbory, třeba přenesení kompetence k vydání delegovaných právních aktů, které si komise uděluje na neomezenou dobu, považuji já za problematické. Proto ním eh, vítám společný přístup omezit to na pět let a spojit to s tou povinností vystavit zprávu o, o přenesení pravomocí. Také vítám koherentní postup s ostatními výbory této navýsost technické zprávě a proto nebudu předkládat žádné pozměňovací návrhy. Děkuji. La parole est à monsieur. Děkuji, paní Rados. Pan Rados. Děkuji. já bych rád poděkoval panu zpravodaji za vypracování tohoto stanoviska a za pozměňovací návrhy frakce. ALDE bude sledovat linii parlamentu z roku 2013. Bude se samozřejmě věnovat i obsahu interinstitucionální dohody EU, co se týká doby trvání platnosti. My souhlasíme s tím, abychom tady měli to pětileté období s automatickým prodloužením po předložení zprávy Evropskou komisí a chceme, aby prováděcí právní akty, stejně jako akty v přenesené pravomoci, byly pojednávány stejně aby do hry byl zapojen i parlament. Jsme pro, když půjde o mezinárodní dokumenty tak, aby některé věci mohly být z toho vyňaty a mohlo se to týkat delegovaných právních aktů. Pan zpravodaj řekl, že důvodem této výjimky je bezpečnost dopravy a my si myslíme, že jsou i jiné důvody, mohou být i jiné důvody pro tyto změny, které třeba mohou souviset se znečištěním nebo s pracovními podmínkami na lodích. Proto přijdeme s některými doplněními, pozměňovacími návrhy, ale myslíme si, že tento návrh je dobrý návrh a že by ho parlament snadno mohl schválit. Děkuji. Děkuji vám a teď má slovo komise. Pan Martinez Godan na dvě minuty. Maximálně. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, já tady budu hovořit za svého kolegu Alech, Alejandro Martineze. Rád bych eh, poděkoval panu zpravodaji za předložení návrhu stanoviska. Naše poznámky budou velice stručné, ale poměrně technické, protože zpráva jako taková je technického rázu, jak už jsme od eh, účastníků předtím slyšeli. Tak tedy za prvé, jsou tři prvky, které bychom rádi zdůraznili, pokud je o stanovisko. První se týká omezení eh, zmocnění na pět let podle komise to bude horizontálně koherentní i v jiných výborech. A my jsme totiž přesvědčeni, že toto zmocnění by nemělo být omezeno na pět let, protože obnovení by potom eh, závažně navyšovalo administrativní břemeno. A navíc má eh, parlament vždycky právo to odvolat, což rozhodně eh, neurčitá doba eh, není nějak ohrožena. Tudíž to právo kontroly parlamentu není vůbec ohroženo, i když by tady eventuálně nadále bylo časově neomezené období. Druhá věc, kterou bych rád zmínil, se týká pozměňovacích návrhů 4, 9, 10 a 37. Tady je komise přesvědčena, že došlo pravděpodobně k drobnému nedorozumění, což je spojeno s návrhem komise. Protože se to eh, vztahuje na ustanovení, která se netýkala vlastně regulatorního postupu s kontrolou, jenom, jenom regulatorní, regulativního postupu, postupu, proto se jich tato věc netýká. Proč se to objevilo v návrhu komise? Je to tam z důvodu toho, aby to bylo jasné protože když se pozměňují určitá ustanovení, takže prostě komise obsala, no skopírovala eh, celé odstavce, aby to bylo jasné. A v tomto článku jsou i určitá ustanovení, která se týkají regulativního postupu, kterého se ale tato záležitost neměla týkat. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, se týká pozměňovacích návrhů 3 a 20 tam eh, na, na, eh, autor stanoviska eh, chce změnit prováděcí akt na návrh, pardon, akt v, pozměň, v přenesené pravomoci komise, ale přesvědčena, že to tady bylo uvedeno z objektivních důvodů a raději by to udržela tak, jak to bylo, protože se jedná o harmonizovaný výklad a eh, jsou to záležitosti procedurálního charakteru. Proto si myslíme, že na základě tedy tohoto charakteru a mm, smlouvy by bylo lepší, aby to byl nadále prováděcí akt. Děkuji. Teď eh, pan Majer jako zpravodaj má závěrečné slovo. Děkuji za komentáře. Samozřejmě, eh, že to, co řekl teď zástupce komise, ještě prověříme, prostudujeme a těším se i na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji. Merci beaucoup. Je rappelle que le dépôt... Děkuji. Připomínám, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 19. července ve 14 hodin. A nyní budeme mít uzavřené zasedání. Chtěla bych poprosit o krátké, o přerušení eh, streamování na webu. Krátce přerušíme naši schůzi, aby veřejnost, která tady je, mohla odejít ze sálu a budeme pokračovat. A sice budeme mít eh, informace o vývoji třístranných jednání. Komise tady může zůstat. Allez-y, prenez pas trop votre temps.